Kära ledamöter, gäster och deltagare. Jag är glad att... Eh, milí delegáti, milí hosté, milí účastníci tohoto semináře, vítám vás na dnešní odpolední schůzce. Eh, je to setkání eh, výboru LIBE. je to výbor pro právo žen. Podívejte se na program na dnes odpoledne. Hlavním eh, tématem dnešní konference je prevence obchodování s lidmi. A eh, je to prevence obchodování s lidmi a boj proti němu. Máme před sebou tedy velice zajímavý program na dnes odpoledne. Je to také program velmi eh, hutný, takže eh, máme hodně co dělat. Eh, je tady celá řada prezentací, máme výtečné řečníky, které mají velkou zkušenost v tomto oboru, tedy v prevenci proti obchodování s lidmi. A mají i velmi vytříbené názory na různé řešení tohoto problému. Já bych tedy zahájila tento seminář Především bych vás chtěla ale informovat o tom, jak budeme postupovat. Ze diskuze eh, určitě dnes eh, získáme eh, nějaký návrh. Ne, promiňte. Návrh, na níž se zakládá dnešní schůze, je sdělení komise z 29. března minulého roku. Oběti v obchodování s lidmi jsou často ženy a děti. Takže eh, to znamená, že tento problém spadá jak do výboru pro eh, občanská práva, tak do eh, výboru pro obranu lidských práv. Podle článku 58 našeho našeho nařízení. Dva výbory, oba dva výbory zasedají dnes na tomto semináři a řídí ho společně. Já jakožto předseda výboru pro eh, ženy eh, zahajuji tento seminář a, a poslankyně Kincová, která je eh, která je místopředsedkyní výboru Líbe, uzavře tento náš seminář. Zahájíme s prezentací eh, paní Anny Hedes, která je z, z frakce ID a potom je zde také paní Edith Bauerová, která zde zastupuje eh, výbor pro rovné příležitosti. Eh, to jsou tedy hlavní řečníci na tomto semináři. Máme ale i některé drobné změny na pořadu dnešního dne. Španělské předsednictví eh, mělo eh, být eh, přítomno, mělo být také zastoupeno jednou osobou, která bohužel se nemohla dostavit a bude nahražena. A dále? Také pan Rainer Príbe eh, bohužel eh, se nemohl dostavit. Eh, měl zastupovat Evropskou komisi a bude také on nahražen jiným řečníkem. Paní Karolina Dis také nebude mezi námi a bude zde za ní náhrada. Prosím tedy vás všechny, abyste respektovali dobu, která vám byla eh, určena, Až přejdeme k diskuzi, tak vás prosím, abyste byli struční a abyste se drželi v rozmezí dvou minut. To eh, platí pro diskuzi a pro dotazy. Takže ještě jednou vás zde vítám na tomto semináři a nyní předávám slovo první eh, zpravodajce za výbor Líbe a to paní poslankyně Hyde. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já a eh, paní kolegyně Bauerová vás také vítáme na tomto semináři. Na semináři, který by rád našel nějaká řešení v prevenci s obchodování s lidmi. Máme už rok 2010 a ještě v Evropě pořád i v tomto roce se nakupují a prodávají lidské bytosti a jsou donuceny k prostituci, eh, prodávají se eh, tito lidé. Zdá se to zcela absurdní, že to v dnešních dobách ještě může eh, se stávat, ale je tomu tak. Obchodování s lidmi je jeden z nejvážnějších zločinů na světě. A přesto stále ještě existuje a navíc tato zločinnost ještě roste. Evropská unie se snaží eh, bojovat v, eh, s těmito fenomény. My víme, že v mnohých eh, krajích světa právě vyloučení sociální a chudoba vytváří podmínky pro tuto zločineckou činnost. Je to veliký problém. To znamená, že Musíme mít celá jasnou perspektivu v prevenci, eh, v obchodování s lidmi. A to nejenom eh, ve smyslu eh, postihování a sankcí, ale i ve smyslu boje potírání chuby, chudoby, podobě eh, obchodní politiky a tak dále. Chceme eh, chránit hlavně oběti tohoto obchodování s lidmi a chceme si vyměňovat zásady dobré praxe v prevenci. Jak řekla i naše předsedkyně dnes, existují mnoho organizací, které jsou dnes eh, zde zastoupeny a rádi si vyslechneme jejich názor na to, co můžeme dělat, abychom posílali tento boj proti obchodování s lidmi. Jag ska också... Ráda bych eh, také přivítala eh, skupinu návštěvníků, kteří byli pozvani a, eh, a naší poslankyni paní Korace Biltové. Dobře. Tak nyní předám slovo Jakobovi z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 je předmětem eh, analýzy Evropského parlamentu a myslím, že tak připravilo skvělou půdu pro eh, debatu i ve výborech a je to znak toho, že bude možné zapracovat různé názory. My jako komise jsme velice spokojeni s tímto výsledkem. My víme, že ten text nebyl nějak zásadně pozměněn že v důsledku eh, změn ze strany Rady, přesto ale doufáme, že eh, rozpravy v Evropském parlamentu přinesou ještě další vylepšení. Ty otázky, o nich jsme hovořili v rámci těch debat, se týkaly eh, třech základních okruhů. Za prvé otázky extrateritoriální jurisdikce podle nás vzhledem ke specifické povaze obchodu s lidmi skutečnost, že pachatele, že pachateli jsou často lidé, kteří eh, mají eh, právo pobytu a k těm eh, trestným činům dochází mimo území Evropské unie, je důležité a je potřeba to vzít v úvahu eh, v rámci legislativního procesu. Eh, neznamená to, že by eh, komise chtěla nějak ze zásady rozšiřovat věcnou působnost této právní normy, ale přece jenom musíme toto vzít v úvahu, tak abychom usnadnili práci orgánů činných v trestním řízení. Za prvé, za druhé, Eh, je tady otázka eh, právní pomoci poskytované zdarma, na kterou by měly mít právo všechny oběti. A za třetí, to, co se může zdát nudným, eh, byrokratickým detailem nebo otázkou, my potřebujeme posílit boj s korupcí, s údajů a informací, tak abychom získali skutečný důvěryhodný pohled na to, kde se nám daří dosahovat pokroku, takže potřebujeme zajistit kvalitní výkaznictví ze strany členských států. My si sice uvědomujeme, že členské státy nestojí o nějaké nadbytečné břemeno kvůli výkaznictví, přece jenom je to e, závazek, který pomůže zajistit, aby byla směrnice účinná. A i přesto chci ale říci, že je komise velice spokojená s tím výsledkem do posud a že doufáme, že dohoda mezi těmi dvěma zákonodárnými orgány se jistě eh, podaří a to brzy. Máme eh, dlouhý seznam řečníků, takže tolik ode mě a znovu chci vyjádřit naši, eh, naši vděčnost Evropskému parlamentu za jeho seriózní angažmá v tomto procesu. Tack så mycket. Eh, då går vi raskt vidare till det spanska ordförandeskapet. Velice děkuji a nyní si vyslechneme španělské předsednictví. Eh, hola, buenas tardes. Primero quería, si me permite la secretaría, corregir eh, que vengo en nombre de... Dobré odpoledne. Chtěla bych eh, nejprve eh, opravit to, jak bylo vysloveno mé jméno. Já zde zastupuji pana Bolínu a nikoli paní Adoledu. Bauer, la organización del seminario, la invitación al mismo. Ráda bych poděkovala za pozvání na tento seminář. Bajo nuestra presidencia, porque ha sido realmente un placer trabajar en este expediente. A ráda bych řekla, že e, paní komisařka mě učinila tento návrh za španělského předsednictví a bylo opravdu radostné s ní pracovat. A děkuji také sekretariátu rady, e, který se přidal k ostatním a e, předložil tento návrh a podařilo se mu dospět k obecné schodě. Minulý týden v radě v Lucemburku jsme takto dospěli ke schodě. Ráda bych řekla, že tento typ zločinnosti spadá do rámcového rozhodnutí 2002, eh, které celou látku pojednává. Návrh komise shrnuje veškeré návrhy z roku 2009, návrhy, které vycházely z principů prevence, eh, trestnosti a pro následování tento návrh směrnice chce zblížit a harmonizovat národní eh, právní systémy a chce vytvořit eh, um, eh, určitou stejnou hranici maximálního postihu. Chce harmonizovat také celek všech postižení a všech trestů. Dále chtěl vylepšit i legislativní techniku Dříve jsme se soustředili hlavně na účinné, přiměřené a odrazující sankce. E, současný návrh směrnice, tak jak to vychází z návrhu komise, se hlavně soustředuje na práva obětí. E, snaží se tento návrh posílit podporu, hlavně psychologickou, lékařskou obětem podporu v denodenním životě, snaží se posílit i pomoc eh, nezletilým dětem a dětem obětí eh, tohoto násilí, eh, těm, kteří jsou postiženi tedy obchodováním s lidmi. A to jak během vyšetřování, tak během procesu samotného. V takových případech se poskytuje speciální pomoc hlavně nezletilým. Mezi těmito opatřeními bych ráda zmínila i klauzuli o zodpovědnosti. Ta je obsažená v současném návrhu rady. Tato klauzule A tato klauzule mm, poskytuje specifickou pomoc právě obětem eh, obchodování s lidmi. je zde zahrnuta i možnost eh, užívat eh, celou řadu služeb pro právě tyto oběti. A eh, pokud ti, kteří poskytují tyto služby, vědí, že osoby, které těchto služeb využívají, jsou oběti obchodování s lidmi, tak eh, těmto obětem se poskytne potom zcela speciální pomoc. Ráda bych také zdůraznila, že návrh této směrnice zahrnuje i různé inovativní aspekty. Eh, bere celý, eh, celý, celý, celá zločinecká činnost obchodování s lidmi je rozšířena i na Eh, extrateritoriální území povinně pro eh, občany členské země. V případě, že by tito občané eh, spáchali tyto trestné činy mimo vlastní zemi a mimo členské státy Evropské unie. Dále se podporuje vyšetřování, například i jsou povoleny odposlechy nebo šetření bankovních účtů. Ráda bych připomněla, že španělské předsednictví eh, dospělo k dobrým výsledkům, ve které doufala a nyní eh, celý návrh je v ruce parlamentu a za belgického předsednictví se zřejmě test bude eh, dotahovat ke zdárnému konci. Děkuji. A nyní předáme slova belgickému, belgické předsedkyni Charlotte Jansen. Děkuji Zdravím vás všechny, ráda bych poděkovala výboru Líbe a výboru pro ženy a všem zpravodajkám, paní Edě Badníber, za to, že nás sem pozvali. E, to nám umožňuje, abych vám e, dnes e, pohovořila o tom, jak je mají představy belgické předsednictví. Boj proti obchodování s lidmi bude jednou z priorit našeho programu. Jsme a rádi, že e, tento návrh směrnice byl e, již přijat v minulý týden v Radě. Naše první priorita e, tedy bude dialog s Evropským parlamentem. Rádi bychom, aby tento otevřený a konstruktivní dialog vedl k dobrým výsledkům a rádi bychom, aby z tohoto dialogu potom vyšly také dobré výsledky a že e, k těmto výsledkům se dospěje v souladu s oběma institucemi. Proto, aby boj e, proti obchodování s lidmi mohl být posílen. E, Belgie mm, se aktivně účastní boje proti tomu této zločinecké činnosti. Máme velmi dobrou ochranu legislativu. Přijali jsme také multidisciplinární přístup, který je integrovaný, protože zahrnuje jak prevenční opatření, tak ochranná opatření, tak represivní opatření. Je to integrovaný e, přístup, protože jsme také e, nastavili spoustu e, opatření pro to, aby se navzájem ty jednotlivé složky mohly stýkat. Belgické předsednictví zorganizuje dvě konference 18. a 19. října tohoto roku Tyto konference se budou týkat právě aktuálního témata, tématu, eh, hlavně prioritního programu v Stockholmu a programu, který byl eh, přijat v roce 2009. Cílem této konference je také, aby eh, různí pracovníci v terénu mohli promluvit a aby mohli pohovořit o výzvách, které figurují před námi v této oblasti do budoucnosti. První den konference se bude točit kolem eh, právní a policejní eh, pomoci, jak na interní, tak na externí úrovni. A druhý den eh, bude věnován otázkám ochrany obětí a prevence. Druhého dne se bude hovořit i na další témata, mezi nimiž například, jak, jak chránit oběti jak chránit především eh, nezletilé oběti. V prevenci budeme zdůrazňovat hlavně výsledky hodnocení eh, kampaně, eh, kterou jsme měli v Belgii. Chceme vidět, jakým způsobem máme zacílit podobné kampaně do budoucnosti a jak můžeme pracovat i se soukromým sektorem. To je tedy náš eh, program pro příštích šest měsíců. Doufáme, že těch příštích šesti měsíců budeme moci eh, posílit legislativní rámec a budeme moci prohloubit i reflexy o některých eh, otázkách boje proti této zločinecké činnosti obchodování s lidmi. Děkuji vám za pozornost. Eh, dobře. Velice děkuji. Velice děkuji a nyní se tedy podíváme na naše další kolo. Máme zde eh, významné zástupce Europolu, Eurojustu a také dalších organizací. Poprosím je tedy, aby všichni zástupci Europolu, Eurojustu a Frontexu, kteří zde dnes mají hovořit v tom prvním panelu, přišli sem nahoru. Då fortsätter vi konferens. Eh, dobrá. Takže jsme zde všichni, můžeme pokračovat eh, v naší práci a předám slovo především zástupci Europolu. Steve Harvey, prosím. Sorry, I've got the small chair. I'm <laughs> trying to adjust Um, Dobré odpoledne. Myslím si, že je velice příjemné, že jste, se zde mohu nacházet v tak příjemném prostředí. A já se zde cítím jako mezi svými, protože jste mnozí také z vás jsou mými kolegy. Chtěla bych vám poděkovat za pozvání, děkuji za to, že jste pozvali zástupce Europolu, aby se zúčastnil dnešního slyšení. Nejsem si zcela jist, jestli skutečně mám tedy poprvé zde hovořit jako první, ale tedy pokusím se, aby má prezentace byla stručná. Co se týče Europolu, tak my se nesoustředíme na, legisla- na legislativu, ale spíše se snažíme podporovat členské státy a tím pádem také se musíme řídit národní legislativou jednotlivých členských států. A také co se týče rozhodnutí a právních nástrojů, tak tam také se musíme řídit jejich legislativou. My jsme tedy v podstatě donucovacím orgánem, máme také roli eh, získávání informací, rozvědky a také máme roli koordinační, protože zprostředkováváme koordinaci napříč eh, hranicemi. A mě tedy, o mně se tedy říká, že jsem snad odborníkem také na otázky obchodování s lidmi. Soustředím se na boj proti obchodování s lidmi a otázkou, proč se na něj soustředit, tak to je v podstatě, ten boj s lidmi je v podstatě součástí nedovoleného obchodování. Jedná se o už dost, eh, nejedná se o nic nového, v podstatě už je to jste dlouho a pokud někoho um, zadržíte ještě předtím, než něco udělá, tak ho poté, eh, tak je to potom jednodušší. To znamená, je eh, ještě lepší, pokud eh, někoho zadržíme a pokud tedy zadržíme ty obchodníky včas, pokud se nám to nepodaří, tak je to, tak to tedy mm, to znamená, my se musíme soustředit na to, abychom se pokusili tento nedovolený obchod minimalizovat, aby jsme, aby jsme ho dostali pod kontrolu. Také musíme zjišťovat, jak vypadá prostředí, kde působí tyto eh, nelegální převaděči a obchodníci. Jedná se o to, že pokud eh, bude to prostředí riskantní, tak oni se přesunou do jiného prostředí. A já se obávám, že v současnosti v Evropské unii to prostředí není příliš nepřátelské vůči převaděčům, protože to vypadá tak, že ten obchod s lidmi eh, v podstatě probíhá v celé Evropské unii a eh, neklademe jim žádné velké překážky. Členské státy se sice snaží zlepšit situaci a je pravda, že za poslední dekádu se ta situace drasticky zlepšila. Skutečně to je mnohem lepší, nicméně stále ještě zde je prostor k dalšímu zlepšení. Stále e, vidíme to, že dochází k většímu stíhání nelegálních, e, nelegálního obchodování a také vidíme ještě další kroky, které vedou k tomu, aby se stále zlepšovalo také přeshraniční vyšetřování, aby, se tyto, aby tyto osoby mohly být stíhány. Také je problémem to, že zde není dostatečná informovanost. A e, také dalším problémem je to, že šetření, vyšetřování, které probíhá pouze na místní, regionální nebo vnitrostátní úrovni, tak by toto vyšetřování také mělo být umožněno, mm, jak mělo by být umožněno k tomu, aby se toto vyšetřování sdělilo mezi jednotlivými zeměmi, aby eh, zde mohla být přeshraniční spolupráce. A my bychom chtěli, aby v budoucnu jsme získávali informace, které se týkají nedovolaného obchodování, aby tyto informace byly sdíleny, abychom eh, měli informace o síti eh, těchto Eh, pachatelů a aby tyto i všechny informace se jaksi zbíhaly v Europolu. Máme zde Europol, Eurojust a také Frontex. To jsou organizace, které mají podporovat přeshraniční vyšetřování, mají podporovat vyšetřování přeshraniční trestní činnosti a má to také zlepšit efektivitu tohoto vyšetřování. Pokud chceme potrestat ty převaděče a ty nelegální pachatele, tak je nejprve musíme zadržet a musíme tedy zjistit všechny informace a musíme zajistit to, aby všechny tyto informace, které se týkají nedovoleného obchodu, se dostaly do těchto, informa- do těchto agentur, aby tyto agentury mohly řádně vyhodnotit, analyzovat a využít. Toto nejsou žádné tajné organizace. Naše role je veřejná, všichni ví, co děláme. Problémem je to, že zde není dostatek informovanosti na všech úrovních, protože jsou zde zejména lidé, kteří eh, se věnují právu prakticky, soudci nebo právníci a oni ještě neví dostatek o naší roli. To znamená, je důležité, abychom všechny informovali o tom, že toto jsou tři organizace Evropské unie, které jsou navrženy k tomu, aby pomáhali právě donucovacím orgánům tomu, aby jejich práce byla mnohem efektivnější. Já vítám jakékoliv iniciativy, které nám použí využít eh, zvláštní vyšetřovací techniky, které se týkají boji proti obchodování s lidmi. V současnosti je to tak, že eh, jsou, že to vyšetřování je velice obtížné a velice složité a Velice často používáme stejné metody, které se používají třeba pro vyšetřování terorismu, obchodování s drogami nebo počítačové trestné činnosti. To znamená, je zde třeba, eh, je zde, jsou zde například eh, eh, placení informátoři nebo odposlouchávání telekomunikačních provozu a tak dále. To jsou metody, které se však nepoužívají naprosto standardně používají se v jiných oblastech, ale nikoli v eh, oblasti vyšetřování nelegálního obchodu s lidmi. A já nevím proč. Otázkou je také, proč eh, boj proti obchodování s lidmi není takovou prioritou jako jiná trestná činnost protože kdyby to skutečně bylo prioritou, tak by taková ta slyšení se odehrávala mnohem častěji a mnohem častěji bychom hovořili o tom, proč eh, máme informovat také eh, o tomto, o tomto problému, protože například o drogách se hovoří mnohem více a o boji s eh, drogami. Myslím si, že nyní už eh, je naše práce mnohem lepší, než byla v minulosti, ale stále ještě toho máme hodně před sebou. A na začátku už jsem hovořil o tom, že Europol je orgánem donucovacím. My jsme tedy vázáni legislativou jak národní, evropskou, tak mezinárodní. Máme také vlastní předpisy a musíme to, to všechno dodržovat. Naším hlavním úkolem je podporovat členské státy. Nemáme žádné možnosti uh, ukládat tresty, ale uh, E, myslím si, že ve spolupráci s členskými státy se můžeme podílet na tom, abychom zlepšili vyšetřování na e, přeshraniční úrovni. Ještě mi dovolte jeden příklad legislativního nástroje, takového mechanismu, který se nyní používá mnohem častěji, než tomu bylo v minulosti. Jsem si jistý, že má kolegyně Ola Roller o tom ještě pohovoří. Jsou to společné vyšetřovací týmy. Před pěti lety zde vznikla určitá myšlenka těchto týmů a dnes je to realitou. Stále více členských států přechází do Europolu a Eurojustu a e, chtějí vytvořit společné vyšetřovací týmy, což jsou tedy týmy, které působí přeshraničně. Jsou to um, um, lidé, kteří se snaží, abychom Eh, tedy dokázali stíhat pachatele mnohem efektivněji než v minulosti. Máme zde například Spojené království a Rumunsko, dále je zde jeden tým, který se soustředí na oběti, které jsou děti, dále je zde eh, také otázka žebroty, protože to je také eh, to je také v podstatě jeden z takových produktů nedovoleného obchodování s lidmi. A další vyšetřovací tým, ten by měl vzniknout mezi Spojeným královstvím a Bulharskem a o tom se bude, eh, ten se, ten se dohodne zítra a ten má také bojovat proti lidem, kteří jsou převáženi do Spojeného království za účelem eh, toho, aby tam vlastně ehm, kradli v obchodech, aby tedy prováděli drobné krádeže. To znamená, je také důležité soustředit se na, eh, soustředit se na oběti, kterými jsou dětmi. Máme také vyšetřovat E, vyšetřovací týmy, které jsou velice účinné v těchto otázkách. Chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že už e, jsme mnohem aktivnější než v minulosti, také působíme na, mnohé, na mnohé vyšší úrovni a také jsme efektivnější. To znamená, ne, nepřináším pouze špatné zprávy, myslím si, že mám i dobré zprávy, už se dostáváme k bodu, kdy e, jsme stále efektivnější, ale z mého, podle mého názoru jsme ještě nevytvořili v Evropské unii takové prostředí, které by ty pachatele odrazovalo, které by donutilo všechny pachatele k tomu, aby se skutečně zamysleli, jestli se jim, jestli to riziko e, není příliš velké. Takže my chceme odrazovat pachatele. Možná, že se um, obrátí do nějakých jiných oblastí trestné činnosti, ale myslím si, že e, se tím budeme snažit alespoň snížit počet obětí, na které se zaměřují v současnosti tyto pachatele. Já Tedy tím dokončím svůj příspěvek a samozřejmě vám eh, potom rád odpovím vaše dotazy. Děkuji. Mr. Harvey. Děkuji, pane Harvey. Bude zde také možnost eh, se obrátit s dotazy na naše řečníky a nyní předáme slovo paní Úra Lorelovi z Eurojustu. Děkuji. Je mi velikou ctí, že jsem byl pozván na tento významný seminář. Já jsem eh, členem za Švédsko a je to náhoda, že jsem Švéd, protože já jsem zde protože jsem zároveň předsedou týmu boje s obchodováním s lidmi v Eurojustu a jsem také kontaktní bod eh, pro ochranu dítěte a zastupuji Eurojust v otázkách týkajících se ochrany dětí. Já velice stručně popíši úkoly Eurojustu. Eh, mnozí z vás to už vědí. Eh, my jsme tedy eh, jednotkou pro evropskou justiční spolupráci a úzce spolupracujeme s Europolem a, jak už řekl Steve, nebo se zmínil o řadě eh, takových eh, spojů mezi těmito dvěma organizacemi. My se zabýváme závažnou přeshraniční trestnou činností, zaměřujeme se na organizovanou trestnou činnost, spolupracujeme tedy Eh, na těch operačních, na, na operativě případ, případů. My nejsme čistě justiční organizací, my poskytujeme podporu v té praktické eh, práci. Eh, naším úkolem je usnadňovat spolupráci mezi justičními orgány v členských státech, ale také spolupráci s justicí třetích zemí. Mezi naše důležité nástroje patří koordinace akce a trestního stíhání v zemích, již se trestná činnost týká. My eh, organizujeme koordinační schůzky tak, aby odborníci z těch zainteresovaných eh, eh, států se mohli setkat se členy Eurojustu buď to v Hágu nebo v členských státech a debatovat s nimi o problémech těch kterých případů. Jsme také střediskem expertízy eh, v rámci mezinárodní spolupráce a organizujeme a pořádáme setkání na téma osvědčených postupů v různých oborech. Poskytujeme zprávy o eh, obchodu s lidmi, eh, trestné činnosti proti dětem, možná jste je na chodbě tam venku viděli a nedávno jsme zveřejnili i oběžník, který je také tam dnes k dispozici. Dopady nové směrnice o Eurojustu budou následující. Lepší možnost trestně stíhat obchod s lidmi jako novou formu vykořišťování, Spodní hranice maximálních trestních sazeb jsou také novinkou a důležité je, že působnost se nebude zakládat jenom na principu územním a, e, působ a e, aktivní legitimace, ale také pasivní legitimace. Já nechci jít do detailů ohledně té směrnice, ale e, v těchto případech, kde dochází ke konfliktům eh, jurisdikčním, teď již máme tedy nástroje k řešení těchto problémů. Možná, že vypadáme jako uh, holubice, ale na organizovanou trestnou činnost se díváme jako sokolové. Proto se zaměřím na uh, tu operativu uh, po zbytek mé prezentace a uh, Povím vám o jedné francouzské kauze. V roce 2004 francouzské orgány zahájily vyšetřování poté, co došlo k ozbrojené loupeži na jihu Francie. Byla zde skupina organizovaného zločinu, pro které musela pracovat skupina 100 žen v Evropě. Ta ozbrojená loupež eh, byla namířena proti třem prostitutkám a policie zjistila propojení eh, tedy eh, mezi prací těchto žen a mezi touto organizovanou skupinou. Šéf této skupiny byl ve vězení v Bulharsku, ale i přesto byl schopen řídit tu zločineckou síť pomocí mobilního telefonu a faxu z vězení. Řada příbuzných tohoto eh, muže také vedla tuto organizaci, která vůbec byla řízena jako rodinný podnik. Jedna z těch žen, která byla obětí toho ozbrojeného té vloupání, také patřila k té organizaci. A šlo o to, že nějaká žena měla na starost pro, uh, starost jednu buňku a její mužský příbuzný uh, také hm, tedy měl na starosti buňky v této oblasti. Ta síť byla ve Francii, Itálii, Rakousku, Španělsku a uh, Nizozemsku. Jejich metody jak eh, ženy držet v područí, byly nesmírně brutální, používaly únosy, podvody, agresi, eh, násilí a dokonce i vraždy. Tyto ženy byly stěhovány eh, z města do města, nikde nezůstávaly příliš dlouho v žádném tom městě a pak je zase převezli někam jinam. Máme jeden příklad. Jedna z těch prostitutek začala pracovat, když jí bylo 18 a předtím, než se podařilo tuto síť rozbít, eh, pracovala v Milánu, Montpellier, Rotterdamu a, eh, a, eh, a, potom zase, a potom zase zpátky v Lyonu a Montpellier. V roce 2007 došlo ke koordinovanému zásahu Francie, Bulharska a Itálie. A e, je tady jedna zajímavost, co se týče tohoto případu. Tyto obchodované ženy pracovaly v rámci takzvané legální prostituce. Často není možné, to ani jejich zákazníci nevědí, když se nezeptají. A oni se neptají, protože to nechtějí vědět. Nechtějí vědět, jestli je to vlastně, je, eh, jestli ta žena je obchodovaná. Eh, žádný muž asi by si, eh, by si tedy je prostě trestné, trestné konzumovat služby od prostitutek, které jsou, trestně, které jsou obchodovány a v tomto případě ale šlo o ženy e, nucené k prostituci. A je to politování hodné, ale je zcela běžné v současné Evropě, že prostitutky jsou obětí obchodování e, s lidmi. Doposud se jenom několik málo e, zemí pustilo do omezování poptávky po sexuálních služba, službách. Ta akce tedy se konala v roce 2007 a e, Francie vydala 13 evropských zatykačů, velice uh, účinný nástroj. Z vyšetřování vyplynulo, promiňte, teď mi to tady nějak nehraje, říká řečník. Od roku 2002 do roku 2006 tato zločinecká organizace vydělala 10 milionů euro. Ty ženy si směly ponechat 30 svého výdělku, když byly eh, dost produktivní a chovaly se slušně. Skupina si vzala 70 a šéf té organizace si ponechal do vlastní kapsy 20 k převodu peněz používali organizaci Western Union a došlo k převodu 2,5 milionu euro pomocí Western Union. Používali v Bulharsku různé obchodní a podnikatelské struktury i v jiných e, zemích na vyprání těch peněz, takže tyto peníze z trestné činnosti se staly prostředky legálními. Francie vydala e, e, zatykače na dva eh, vedoucí této skupiny, jenže problém byl ten, že ti lidé už seděli za stejnou trestnou činnost v Bulharsku a Bulharsko tvrdilo, že není možné je trestně stíhat, protože eh, ten, to první odsouzení už pokrý, eh, pokrývalo už ten už i ten trestný čin spáchaný ve Francii podle zásady nebis in idem a e, Francie tedy e, s tím nesouhlasila, požádala e, Eurojust o pomoc. Byla tady řada formálních i neformálních kontaktů mezi tedy pracovníky orgánů činných trestním řízení, mezi různými v různých zemích a koordinátorem Eurojustem, jak jsem řekl, Eurojustem hraje důležitou úlohu a to umožnilo vyšetřovatelům a, a prokurátorům vzájemnou komunikaci. Výsledkem bylo to, že Francii se během této schůzky podařilo prokázat, že ty eh, francouzské trestné činy nespadaly pod eh, ten rozsudek eh, v Bulharsku a že ty Eh, a posléze tedy ty evropské zatykače zaslané do Bulharska byly akceptovány a v roce 2008 ti dva hlavní podezřelí byli posláni do Francie. Eh, byli tedy eh, předáni dočasně během výkonu své, svého trestu odnětí svobody Eh, během eh, roku 2008 tady byli vyslechnuti, eh, proběhlo trestní řízení a v roce 2008 byli odsouzeni na 6 let odnětí svobody. Nyní v roce 2010 jsou zpátky v Bulharsku, aby si ten trest odseděli. Toto je tedy příklad praktické práce Eurojustu a mám ještě několik informací co se týče kontaktů toho týmu, který se zabývá bojem s obchodem s lidmi a kontaktním eh, bodem pro ochranu dítěte. Máme tady také webové stránky eh, o Eurojustu na téma ochrana dítěte. To si můžete prohlédnout, když se podíváte na webové stránky Eurojustu. Děkuji vám za pozornost. Tak so mycket, Děkuji. Lorelovi a nyní Anna Christine z eh, Frontexu. Velice děkuji. Chtěla bych se představit, jmenuji se Anna Kristina George a zastupuji zde agenturu Frontex eh, a její pobočku, pobočku zde v Bruselu. Chtěla bych nejprve poděkovat všem zástupcům a chtěla bych také poděkovat zpravodajům Evropského parlamentu a děkujeme, že se můžeme zúčastnit tohoto slyšení. Chci říci, že boj s obchodování s lidmi není původním úkolem agentury Frontex, která byla založena směrnicí 2004-2007 protože ten mandát se teprve soustředil na boj s nedovolenou migrací prostřednictvím operační spolupráce členských států na vnější hranici šengenského prostoru. A postupně tedy, nebo nejprve tedy se Frontex soustředil zejména na společné operace, analýzy rizika, odbornou přípravu, posilování kapacit, výzkum a vývoj a soustředil se právě na boj s nedovolenou migrací. E, ale vzhledem k tomu, že e, tedy nelegální obchodování s lidmi je považováno za závažnou organizovanou trestnou činnost, tak e, se tedy uznává, nebo je tedy už potvrzeno, že oběti překračují šengenskou hranici a někdy jsou doprovázeni těmi převaděči, těmi pachateli. A tím pádem tedy je zde příležitost, aby donucovací orgány spolupracovaly společně. A to také bylo již um, uznáno během společných operací Frontextu, protože se také ukázalo, že na základě Eh, analýz rizika Frontextu eh, se to také tedy jste mohlo řešit. Dále, protože tyto eh, přístupy lze identifikovat, tak to bude mít také velký dopad na budoucnost práce Frontextu. Za prvé jsou zde různé politické iniciativy, které zde předkládá předsednictví rady v různých formách a také Frontex svými vlastními činnostmi přispívá k lepšímu porozumění tohoto fenoménu. O toho také požádali členské státy. V roce 2008 se rakouské předsednictví soustředilo na nedovolený obchod s lidmi a také zjistilo, že je zde nedostatek spolehlivých a srovnávacích údajů. Frontex společně s Europolem a Interpolem přispěl k první příručce která schromažďovala srovnatelné indikátory pro schromažďování údajů na poli nelegálního obchodování s lidmi. Mezi dalšími iniciativami to byl zejména také projekt, který položil základní kamen švédského předsednictví. A byl to zejména také stokholmský program, který se zaměřil na eh, boj s eh, obchodováním s lidmi. A právě tento projekt, na základě tohoto projektu společně agentury, jako byl Europol, Eurojust a Frontex, společně vypracovali zprávu, jak posílit eh, spolupráci mezi těmito agenturami. Tato zpráva hovoří velice jasně, hovoří o tom, že je důležitá další spolupráce mezi těmito agenturami. Frontex toto velice dobře bere na vědomí a v současnosti se snaží také vypracovat a připravit a zavést do praxe cílené pilotní projekty společně s Europolem. Španělské předsednictví se rozhodlo soustředit se na toto téma i nadále a také se snaží soustředit se ještě více na nejzranitelnější skupinu, což jsou nezletilí bez doprovodu. Je zde akční plán pro nezřetilé bez doprovodu, který byl schválen radou a nyní tedy Frontex připravuje další analýza rizika, schromažďuje údaje a snaží se také šířit osvětu na tomto poli. A toto jsou všechno klíčové aktivity, které budou mít dopad na budoucí e, přímo terénní operace. Dále zde máme výbor Kozy a stejně tak e, rada Eh, již spolu hovořili o doporučeních zprávy Madrid, která eh, vychází právě z analýz Europolu a Frontextu. A tato zpráva také dává Frontextu další odpovědnost v tom, jak bojovat, eh, jak mm, vlastně mm, připravovat mm, bojovat proti obchodování s lidmi. A také belgické předsednictví dále bude pokračovat v tom, jak v té práci švédského předsednictví. A také zde má být zvláštní den pro boj s obchodováním s lidmi v říjnu 2010. Frontex podporuje tedy ehm, jak belgické předsednictví, tak také partnera CEIPA, což je tedy Centrum pro ehm, evropské a mezinárodní politiky a snažíme se tedy podpořit všechnu, veškerou přípravu a provádění všech význačných eh, aktivit. A k aktivitám eh, Frontexu také eh, patří snaha implementovat je co nejefektivněji. A v návaznosti na to Frontex má rizikovou analýzu a v tomto rámci i pilotní projekt s hlavními doporučeními příručky Eh, klíčových ukazatelů pro schromažďování údajů o obchodu s lidmi eh, v členských státech v roce 2008 společně s členskými státy a za eh, účasti Europolu a mezinárodních organizací vznikl sada ukazatelů pro schromažďování těchto údajů. Tento počáteční projekt byl potom ještě dále doplněn v roce 2009 s následujícími výsledky. Vznikla šablona klíčových ukazatelů pro schromažďování údajů pro, o obchodu s lidmi. Je tady e, šablona e, schromažďování údajů pro e, spolupracující organizace, aktualizovaná zpráva o současné situaci a zlepšení výměny informací. Hlavním výsledkem je ale rizikový profil obětí a, a pachatelů. Vychází e, z porovnatelného schromáždění údajů z 27 členských států a je to vše z roku 2008. Poskytuje přehled o situaci e, v obchodování e, v členských státech Evropské unie. Mimo jinými naznačuje hlavní národnosti, které by se mohly stát obětmi obchodu v Evropské unii a jasně ukazuje, v kterých obět, eh, zemích se eh, nejvíce obchoduje eh, s obětmi. A také ukazuje, že Evropská unie má stále ještě potíže, co se týče porovnatelných definic na vnitrostátní úrovni a to by mohlo vést buď k, k dublování anebo přehlížení některých jevů a tím by mohl tento obraz zkreslovat. I přesto ale Eh, to bude velice užitečný nástroj pro orgány činné v trestním řízení eh, v celé Evropské unii, protože také eh, vlastně stanovuje profily pachatelů. Takové profily jsou podkladem pro šíření osvěty tím, že si policisté v první a v druhé linii vymění informace nejdůležitější jsou ti policisté v první linii, protože to jsou ti, kteří mohou pomoci potenciálním nebo skutečným obětem eh, obchodu s lidmi eh, podle toho, jestli ty oběti vstupují anebo vystupují z eh, oblasti Schengenu. A v návazné oblasti Frontex rozvinul specializované aktivity školení, protože podle nově prezentovaného návrhu směrnice prevence a boje s obchodem s lidmi a ochrany obětí členské státy budou podporovat pravidelné školení pro eh, úředníky, kteří se mohou dostávat do kontaktu s obětmi a potenciálními obětmi, včetně eh, policistů a eh, pohraničníků a Frontex v úzké spolupráci s CEPOLem by měl nabízet členským státům cílenou podporu. Já bych se s vámi také ráda podělila o jednu starost agentury Frontex a, ten se, a ta se týká návrhu komise v roce 2010 a revize eh, nařízení o Frontexu. Jak víte, to je v rámci procesu spolurozhodování. Bude se o tom jednat zde v parlamentu a i v radě. A já bych ráda eh, poukázala na jednu důležitou eh, otázku, která se týká i obchodu s lidmi. Jak víte, Frontex teď není v pozici zpracovávat osobní údaje, ale, a to už zde kolega z Europolu řekl, jak je důležité si vyměňovat informace a zvláště v oblasti obchodu s lidmi, při odhalování potenciálních obětí eh, obchodu a i pachatelů na vnějším hranicích eh, je veliký zájem ze strany spolupracujících orgánů, hlavně Europolu a Eurojustu, ale i vnitrostátních orgánů činných v trestním řízení, mít přístup k takovým údajům, která budou zjištěna a schromážděna v rámci eh, operací eh, Frontexu. A když eh, budete hovořit o těchto otázkách v Evropském parlamentu, ráda bych, abyste měli na paměti, že Frontex na jedné straně bude potřebovat tyto údaje pro své vlastní účely, hla, zvláště pro svou rizikovou analýzu, aby potom mohl vypracovat eh, lepší a lépe zacílené společné operace, ale eh, tyto údaje nebude používat pro žádné eh, trestní stíhání a nebude je ukládat do žádných databáze. Frontex prostě potřebuje pouze kompetenci zpracovávat tyto údaje po omezenou e, dobu tak, aby e, mohl pomoci během trestního stíhání. Děkuji za pozornost. Tak so mycket. Det har varit väldigt intressant. Děkuji. Vyslechli jsme si tento váš příspěvek a e, v tomto prvním panelu jsme měli možnost poslouchat, jakou úlohu mají evropské instituce v této oblasti. A nyní předáme slovo našemu publiku, můžete se ptát. A připomínám eh, všem, že máte maximálně dvě minuty, tak největší počet vás se může zúčastnit této diskuze. Ana Gomez. Velice děkuji za slovo, velice děkuji za tyto eh, za tuto iniciativu, abychom sezvali všechny odborníky před naše dva výbory. Chtěla bych položit eh, určité otázky. Nevím přímo na koho z těchto tří panelistů. Chci se zeptat, eh, zda jestli je určitá skupina, určitá zranitelná skupina, eh, hovořili jsme o tom, že děti jsou takovou zranitelnou skupinou, ale možná bychom mohli hovořit přímo o jedné skupině dětí, o těch nejmenších dětech, o novorozencích, o kojencích a ty jsou také často eh, prodávány v rámci takových kvazi právních mechanismů. Je to třeba vlastně, jsou to vlastně mezinárodní adopce. A chci se zeptat, zda s tím máte určité zkušenosti, zda vás na to někdo upozornil. Eh, Zasnělo zde informace, že je zde například eh, dohoda mezi Spojeným královstvím a Rumunskem nebo Spojeným královstvím a Bulharskem. Myslím si, že Tyto dohody se týkají různých zemí a mě by zajímalo, zda byste nám mohl říci něco o tomto konkrétním druhu obětí, protože my zde hovoříme o organizovaném trestném činu a myslím si, že právě tyto eh, skupiny, tyto organizované skupiny se dokážou velice dobře rychle přizpůsobit rizikům, a také velice rychle si dokážou najít způsob, jak vlastně tu trestnou činnost zakrýt určitou legální činností. To znamená, mě by zajímalo, jak eh, funguje tento mechanismus. A také eh, zde ještě zasněla mm, poznámka, která se týkala o tom, že je důležité zařadit do směrnici ustanovení o extrateritoriální jurisdikci. Mm, jsou příklady, kdy jsou eh, například i občané Evropské unie e, vlastně součástí takových e, případů, kdy dochází e, tedy k tomu, k tomu přeshraničnímu prvku. V nedávném případě jste také byly určité pří, případy A jde o to, že tam se jednalo o děti, které údajně byly sirotky, ale vlastně to tak nebylo ve skutečnosti a byly zde velice dobře organizované sítě, které se tomu věnovaly. Takže abych vás požádal o vyjádření k tomuto fenoménu. Děkuji. Vi gör så att vi ställer några frågor. Vi ställer några frågor. Nejdříve eh, budeme postupovat tak, že se bereme dotazy a potom budeme odpovídat v bloku. Silvia Costa. Ano, ještě jednou připomínám, že máte maximálně dvě minuty, více ne. Děkuji za tyto zajímavé příspěvky. Tři otázky mám. První. Myslíte si, že dalším krokem eh, v této důležité směrnici by se neměla harmonizovat směrnice z roku 2004 o povolování pobytu, který je podmíněn eh, podmíněn, zatímco zde poskytování pomoci není ničím podmíněný, protože Víme ze zkušenosti, že ta pomoc má být poskytovaná, i když není povolení k pobytu. Za druhé, v naší zemi eh, vidíme, že národní a evropské instituce by měly pracovat neustále v dialogu s nevládními organizacemi, protože eh, tyto organizace měly zcela zásadní roli při eh, přijímání a integraci Eh, těchto eh, lidí a i ve spolupráci s pořádkovými silami a měli i velkou roli při eh, navracování těchto lidí do jejich země. Myslím si, že by bylo dobré, kdyby existoval koordinátor u komise. A třetí věc, vy hovoříte o důležitých nástrojích v mé zemi, bohužel, máme ohledně tedy mm, od telefonických odposlechů. Vy o tom mluvíte jako o zásadním nástroji, zatímco u nás se u toho ustupuje. Ráda bych věděla, zda si jak něco myslíte o kybernetických zločinech, které mají eh, samozřejmě eh, velkou roli v této zločinecké činnosti. Možná bude ještě nějaký jiný nástroj, ale z vašich eh, svědectví se mi zdá, že tam nic z toho nevyplývá. Možná by tam také mělo být něco řečeno ve směrnici o, této, no, o tomto způsobu kriminální činnosti, která probíhá po webu. <clears throat> Dobře, takže nyní dáme eh, slovo. Za prvé, co se týče kolegyně z Frontexu, myslím, že je potřeba velice jasně rozlišovat mezi obchodem s lidmi podle článku 2 eh, tohoto návrhu kde se jedná o to, že za účelem eh, vykořišťování, zneužívání, eh, podvodu a tak dále dochází k obchodu s lidmi, ale to je něco jiného než ilegální migrace. Je to pro vás totež? Vy jste hovořili o tom, že máte mandát i v oblasti nelegální migrace převaděčství. Já si myslím, že je mezi převaděčstvím a, a e, obchodem s lidmi skutečně veliký rozdíl a myslím, že bychom to také měli e, odlišně e, zpracovávat. A další je žebrání. Pod tím můžeme spatřovat řadu věcí a já bych chtěla říci, jak třeba postupovat, když třeba jsou děti nuceny rodiči k žebrání jakým způsobem toto řešit správně. Samozřejmě je to řešeno jako vykořistěvání, ale chci se zeptat, jak vlastně potom e, to má se řešit vlastně v tom vyšetřování, protože to je velice problematické. Fribrita Thompson, Thomsen, Nyní paní Brita Thompson, děkuji, děkuji za slovo. Chtěla bych, chtěla, tak, chtěla bych také poděkovat za všechny prezentace. Myslím si, že bychom se měli podívat na tu stranu poptávky po těchto službách. Zaznělo zde, že se také hovoří o tom, že bychom měli spíše eh, tady se snažit snížit tu poptávku a také Eh, Ola Roller hovořil o tom, že to záleží na vás, že to je otázka, která zde leží, říká také, že by bylo dost obtížné kriminalizovat eh, tuto poptávku a také hovořil o tom, že velice často se zákazníci prostitutek neptají, zda jsou oběti obchodu s lidmi či nikoli. Ale myslím si, že eh, toto stejně by nedokázalo zabránit zneužívání žen. Myslím si, že všichni máme zkušenosti. Například v Dánsku, v mé zemi, se hovoří o tom, že i když ta prostitutka sdělila tomu zákazníkovi, že je obětí obchodu s lidmi, tak on řekl, že je mu to jedno. A mám takové zkušenosti i z Nizozemska z čtvrtě červených luceren. Vypadá to, že tato podmínka nebo taková metoda by nezabránila Eh, tomu obchodu s lidmi. Takže spíše na místě zamyslet se nad tím, eh, zda tedy máme či nemáme kriminalizovat eh, ty zákazníky, tu stranu poptávky. A také v každé zemi Evropské unie je trošku jiná situace. Par paní Kolau. paní Kolau, prosím. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες με τις οποίες... Děkuji. Chtěla bych poděkovat také všem panelistům. Chtěl bych poděkovat za tyto prezentace. Myslím si, že jsme se dozvěděli mnoho informací a e, také e, si můžeme učinit lepší obrázek o tom, jak by, mm, jaké jsou ty hlavní problémy a jak se s nimi vypořádat. OSN dnes vydalo velkou zprávu která se týká situace v pěti zemí. Já se zeptám trošku obecněji, zeptám se také na, na něco, co, na co se vlastně chtěli ptát i mý kolegové. Když hovoříme o této zprávě, tak tam se hovoří o trestním vyšetřování v těch konkrétních pěti zemí. Hovoří se o tom, že je tam pouze jeden, že tedy pouze malý počet lidí byl, nebo že tam ty rozsudky jsou vynášeny pouze v malém eh, počtu. Nejsem si jistý, zda ten mechanismus eh, dobře funguje. Také nevím, zda ten mechanismus funguje ve všech zemích, ve všech 27 zemích. Nevím, zda bychom spíše neměli žádat o větší politickou vůli, protože možná v minulosti zde nebylo dost politické vůle, aby se tento problém vážně řešil. Myslím, že bychom na to možná měli ještě více upozorňovat zde v Evropském parlamentu i ve všech národních parlamentech. Hale Brons, pan Brons, prosím. Thank you, Madam Chairman. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že obchodování s lidmi je trošku dost zvláštní obchodem, je dost zvláštním obchodem. Je to vlastně takový moderní kapitalismus. E, z lidí se stávají objekty a s lidmi se zachází jako, že to jsou pouze ekonomické zdroje. A moderní kapitalismus však e, e, stejně tak zachází s pracovníky, nabírá je a pak je vyhodí na dlažbu. Stejně také o nich tak nepřemýšlí, jakože to jsou Eh, lidské bytosti. Také jsou zde další fenomény eh, obchodu a pracovního trhu, které mají také negativní eh, rysy. Myslím si, že to prostě vychází z toho prostředí, které zde je a musíme nejdříve změnit celé prostředí, aby se změnily a odstranily tyto jevy. Myslím si, že to byla právě ta zástupkyně Frontextu, která hovořila Eh, že jsou zde určité země, z nichž, eh, v nichž je velký počet obětí a já si nejsem jistý, zda to není právě eh, důsledek toho, že v některých zemích jsou nízké platy a tím pádem tedy tam také z toho plynou tyto, tyto problémy a tyto dopady. Také by mě zajímalo, zda jsou v těch obětech zastoupeny skupiny určité věkového, určité věkové skupiny. Máme zde šengenskou uh, smlouvu a vypadá to, že ta šengenská dohoda spíše vlastně zjednodušila ten obchod s lidmi. Děkuji, paní Edith Power. Děkuji za tuto příležitost a chci také poděkovat za vaše prezentace. Já mám samozřejmě řadu otázek, ale omezím se jenom na tři stručné. Jak vypadá aktuální odhad objemu obchodu s lidmi v Evropě? Chtěla bych se také více dozvědět o nových trendech, jestli nějaké nové trendy v obchodu s lidmi existují. Naposledy, když jsme se těmito otázkami zabývali, tak ten trend vypadal tak, že, že šlo vlastně o obchod s lidmi a, a jejich směřování na trh práce. Jak vypadá současná situace? A moje třetí otázka se týká obchodu uvnitř Evropské unie. Jak vypadají objemy této trestné činnosti a co je příčinou tohoto obchodu nebo těch různých typů obchodu s lidmi uvnitř Evropské unie. Já se totiž domnívám, že my eh, veškeré své úsilí směřujeme na boj s obchodem s lidmi z třetích zemí a méně se zabýváme obchodem s lidmi uvnitř samotné Evropské unie. Předem děkuji za odpovědi. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji. fru eh, Jimens Děkuji, nyní paní Děkuji. Yes, eh, <clears throat> eh, ante todo, muchísimas gracias por su valiosa aportación. Děkuji za tyto prezentace a za všechny příspěvky. My vypracováváme v současné době zprávu, která spočívá eh, v tom, že chceme vypracovat i jednotný systém, jak ochránit eh, oběti eh, tohoto obchodování s lidmi. A to oběti, které jsou v rámci Evropského společenství, by měly mít stejnou ochranu všude. A my tedy pracujeme na této směrnici a snažíme se, abychom tuto směrnici prosadili. A domnívám se, že že u kořene tohoto nařízení o ochraně těchto obětí v Evropě by měl být ještě další bod a e, zde tady se na vás obracím s dotazem. Myslíte si, že v této směrnici by se měl také identifikovaný, identifikován agresor, když se eh, hovoří o eh, organizovaném zločinu, tak tam musí být vždycky určitý agresor. Podle vás je to důležité? Je důležité, abychom také identifikovali oběti v té eh, směrnici? Děkuji za všechny tyto zajímavé dotazy. Nežli předám opět slovo řečníkům, bych také ráda Eh, se na něco zeptala a také upozornila na jednu věc. První můj dotaz zní, jak si myslíte, že my všichni dohromady bychom mohli lépe sbírat eh, údaje, hlavně údaje policejního charakteru, ale i údaje na globální úrovni, protože takovýto lepší sběr údajů by nám pomohl pochopit, jak věci fungují v jednotlivých členských zemí. A potom se ptám, Zodpovědná osoba za Frontex hovořila o vzdělávání funkcionářů do budoucnosti a e, hovořila o tom, že to má být e, vzdělávání i příprava přiměřena. Já doufám, že e, se bude brát potaz i otázka nezletilých a žen, protože to jsou často oběti takovéto zločinecké činnosti, takže doufám, že ta e e perspektiva bude eh, brana v dotaz i při přijímání nového personálu. Takže začneme eh, panem Úlou Lorelem, prosím. Já <clears throat> velja att svara på svenska, för jag har lyssnat på svenska. Děkuji. Slovo jak eh, jste mě dali ve švédštině, tak budu odpovídat ve švédštině. A začnu tím posledním dotazem. Europol má možnost sbírat údaje, které se týkají a hlavně, eh, eh, hlavně intelligence a eh, v české státy se obrací na Europol, pokud mohou. Naše databanka je opravdu význačným nástrojem. Máme zde analýzu, která funguje opravdu úžasně. Rozhodli jsme eh, zrovna v těchto dnech o tom, že budeme moci sbírat údaje eh, z členských států na úrovni soudní. To bude další eh, databanka, která bude velice účinným nástrojem v boji proti této zločinecké činnosti. Ehm, byl zde dotaz na adopce. Nemáme zde žádný nástroj, který by mohl bránit eh, kriminální činnosti v oblasti adopcí. Pokud znám dobře eh, zákony, tak eh, mohli bychom zde situaci zjednodušit. Například se můžeme podívat na otázku povolení pobytu a na a převaděče. Převaděči využívají právě prázdných míst v legislativě eh, v tomto smyslu a přesouvají vlastně eh, oběti eh, tohoto překupnictví z jedné země do druhé. Co se týče lidských práv, Tristat nákupčího sexuálních služeb, stejně jako převaděče, to je veliký problém. Eh, abychom mohli někoho odsoudit, tak bychom museli mít odsudek, jinak by ten celý postup neměl smysl. Já jsem hovořil se zodpovědnými pracovníky z různých členských států, kde existují legislativní rámce. Je to poměrně málo států, ale ty jsou velice hrdé na tuto svoji vlastní legislativu. A když se jich ale ptám, kolik lidí jste odsoudili, tak vlastně zjistím, že nikoho za toto neodsoudili, tedy za to, že je zákazník prostitutek. Když se hovoří o legální prostituci, tak je třeba si dát pozor, protože je to fenomén, na který se nahlíží pozitivně, ale v některých zemích 80 eh, žen, které se prostitutují takzvaně legálně, jsou vlastně obětmi eh, překupnictví a obchodování s lidmi. Eh, jenom dvě z deseti, tedy 20 lidí, se vlastně obrací na tento druh sexuálních služeb Eh, a obrací se k těm prostitutkám, které vlastně nejsou oběti eh, překupnictví eh, s lidmi. Je tedy velice těžké postihnout tento typ sexuálních služeb. Možná to není tak těžký krok, nicméně, jak se to tvrdí. Zazněly zde i další, další dotazy Ve všech státech neexistuje stejné, stejná ochrana eh, lidí a obětí tohoto překmictví. Pan Harvey? Okay, hopefully I... Doufám, že se mi podařilo si zaznamenat všechny ty otázky, tak je vemu po pořadě. Tak, Meminka. Probíhá řada vyšetřování, která se zaměřují na obchod uh, s ženami, Eh, které jsou těsně před porodem, aby jim bylo potom možné dítě odebrat a použít v procesu adopce. Nejde to o typický obchod, je to oblast, kde některé skupiny Eh, obchodující s lidmi se na něj zaměřují. Zisky jsou obrovské. Zoufalé manželské páry, které nechtějí eh, tedy eh, projít klasickým dlouhým adopčním systémem nebo je chtějí obejít, prostě jsou ochotny zaplatit obrovské sumy peněz, aby dostali dítě. A obchodníci s lidmi zde využívají zranitelnosti některých těchto určitých lidí. Obchod s tedy s malými dětmi za účelem ilegální adopce existuje i v rámci Evropské unie. Za druhé, co se týče harmonizace práva, chci potvrdit to, že eh, tedy mm, skupina organizovaného zločinu využívají těch eh, rozdílů mezi státy v právní úpravě a i reakci na Eh, na eh, tuto trestnou činnost, vidí v nás lukrativní trh a samozřejmě se snaží fungovat tam, kde je nejméně rizika. Hostilní prostředí vůči něm neexistuje v každém členském státě, takže tam se ubírají. Někde je nedostatek eh, právní úpravy nebo ta právní úprava je neúčinná. Dialog s nevládními organizacemi naprosto zásadní já eh, jsem eh, pracuji tady v orgánečních trestním řízení eh, už víc než 30 let. Zabýval jsem se i vyšetřováním tohoto typu trestné činnosti. Úspěšné vyšetřování obchodu s lidmi nelze realizovat bez propojení s nevládními organizacemi a občanskou společností. Orgány činné v trestním řízení nemohou úspěšně bojovat Eh, s obchodem s lidmi sami. Musíme spolupracovat s ostatními eh, orgány a institucemi. Já ze zkušenosti vím, že specializované jednotky pro boj s obchodem s lidmi jsou velice dobrým eh, příkladem toho, jak efektivně je spolupráce orgánů činných trestním řízení a nevládních organizací. A už vznikly i nejrůznější oficiální dohody s právním základem, jak spolupracovat s nevládními organizacemi ty organizace vědí, jak eh, policisté nakládají s těmi údaji a že ty údaje potřebují o, i o těch eh, obětech. Internet jako médium, které podporuje obchod s lidmi a které usnadňuje obchod s lidmi, závisí na právní úpravě, závisí na definici eh, zachycování komunikace. To v řadě zemí pokrývá nejrůznější formy posílání, eh, tedy zasílání údajů a eh, zpráv. Eh, ignorovat používání internetu jako prostředku komunikace mezi skupinami obchodujícími s lidmi, to by bylo velice krátkozraké. A pak je tady otázka, jestli vlastně bychom to měli stíhat spíš jako počítačovou trestnou činnost, anebo spíš jako obchod. Na to musíme spolupracovat s kolegy, kteří se zabývají tou počítačovou trestnou činností a e, závisí i na rozdílu mezi e, mezi e, obchodem s lidmi a převaděčství. Tady nelze odtrhovat jedno od druhého. Nemůžeme tyto dva typy trestné činnosti úplně Eh, vlastně oddělovat. Eh, otázka tři a musíme si uvědomovat, že obchod s lidmi existuje, když pracujete na eh, hranicích. Hovořil jsem o školení pro pohraničníky, zvlášť na hranicích Schengenu. Oni se zaměřují na různé typy kriminality a já ze zkušenosti se spolupráce s kolegy, kteří takto pracují, vím, že vědí, že ta škála hrozeb ze strany těch organizovaných skupin je velice široká. To jsou skupiny, které se, které se zabývají převaděčstvím a potom obchodem s lidmi. E, žebrání, velice dobrá otázka. A zapojení rodičů, tady to tady také padlo. E, vyšetřování, které podporujeme eh, mezi Spojeným královstvím a, eh, Rumunsk, a, a eh, Rumunskem. Tam se jedná o obchod zvláště s dětmi z Rumunska, jak o tom hovořil kolega z eh, Spojeného království, které ty skupiny jsou zvláště zranitelné. Ty, eh, ti rodiče vlastně spolupracují na obchodování toho dítěte. Oni dostanou zakázku od toho obchodníka s lidmi, nebo eh, je jim zaplaceno za použití toho dítěte, anebo dokonce i sami rodiče jsou obchodníky s lidmi. Takže si umíte představit, jak těžké je Eh, pro vyšetřovatele získat výpověď od takového dítěte, oběti, když jeho rodiče jsou pachateli tohoto trestného činu. Jak bude dítě vypovídat proti eh, svým rodičům? A i když eh, třeba by tomu dítěti bylo dáno najevo, že může vypovídat nezávisle, tak přece jenom ty děti jsou vystaveny určitému tlaku, protože samozřejmě cítí lojalitu vůči té své rodině. Eh, loni eh, ve Spojeném království jsem pracovala na jedné operace a v rámci každodenních briefingů eh, šlo, tam šlo o děvčátko, které bylo identifikováno jako potenciální oběť obchodu, byla ta eh, byla eh, tedy dána do nějakého útulku, aby byla ochráněna a v noci eh, si svázla dvě prostěradla a spustila se z druhého patra, aby se vrátila k té své zločinné rodině. Prostě každá oběť s vámi nebude spolupracovat a děti, které byly obchodovány těmi rodiči, jsou právě tím dobrým příkladem toho, jak, jak těžké to je vlastně pracovat s těmi Eh, s těmi obětmi některými. Eh, strana poptávky, samozřejmě ta je hnací silou toho obchodu s lidmi, jak se k tomu postavit je náročné, kriminalizovat poptávku po sexuálních službách podle mého názoru by bylo velice obtížné nějakým způsobem policejně uhlídat. Eh, zprávy OSN málo Eh, málo tedy odsouzených takovýchto trestných činů. To je, eh, to je eh, problém vlastně všude a my se, my se velice musíme snažit, abychom vyšetřili, rozkryli tuto trestnou činnost, dostali tyto lidi před soud a když je tam konečně máme, tak není tedy vyřčen odpovídající rozsudek. To je, myslím, ode mě všechno. Yeah, I've, uh, okay. um... Ještě další věc. Eh, oběť eh, obchodu je ekonomickým zdrojem samozřejmě, jsou vlastně majetkem toho obchodníka s lidmi, jsou zdrojem jejich zisku a to je jasné. Ano, eh, to ovzduší musíme změnit, ale současné ekonomické ovzduší naznačuje, že to bude ještě těžší problém. Pro problematické skupiny populace. Před pěti lety jste se podívali na mapu Evropské unie a mohli jste Eh, vlastně si pomocí šipek eh, ukázat, odkud jsou ty skupiny obchodovaných lidí. Teď eh, vlastně už se rozšířily hranice v Schengenu, zamáváte občankou a jedete a to usnadnilo obchodování s lidmi. Není už možné říci, že většina obětí je z této země nebo z této sociální skupiny. Loni jsme měli vyšetřování Promiňte, musím vás přerušit. Máme třeba uh, britské občany, kteří uh, obchodují s britskými občany do Skandinávie uh, kvůli uh, pracovnímu vykořišťování. Uh, máme ženy, které jsou vysokoškolsky vzdělané, bilingvální, trilingvální, které jsou naprosto schopny vlastně se orientovat v současném světě a i přesto byly, eh, byly obětmi obchodu s lidmi. A musím bohužel už skončit, protože eh, není dost času. Fru Děkuji. Děkuji zodpovědnému zodpovědné pracovnici Frontexu. A paní Jorge. Velice děkuji, protože vidím, že už nemáme tolik času, tak se budu soustředit zejména na činnost Frontexu. Chci hovořit, že my se tedy skutečně věnujeme zejména otázkám hranic, takže nebudu hovořit o těch dalších věcech. Myslím si, že je zde velice důležitá otázka, zda můžeme odlišovat nedovolené obchodování s lidmi od eh, nedovolené migrace. Jak jste hovořil můj kolega, tak se to prolíná. Nicméně obchod s lidmi je velice často součástí té nelegální migrace, protože velice často ti lidé, s nimiž se obchoduje, tak eh, velice často na ně platí to, že jsou nedovolenými migranty, protože často překročili hranice nedovoleným způsobem a tak dále. Myslím si, že eh, evropské Předpisy mají tu výhodu, že mohou pomáhat obětem, například tím, že mohou tyto oběti získat povolení k pobytu, pokud eh, byly obětí nedovoleného obchodu. A také je zde velice další důležitá otázka, tou je odborná příprava, školení a to se týká zejména pohraniční stráže a pohraničních pracovníků. Je důležité, aby oni co nejlépe dokázali rozeznat, zda ta osoba, která překračuje hranice, je právě nebo je tedy migrantem nebo nedovoleným migrantem, nebo tedy pokud je obětem, pokud je obětí obchodu s lidmi, což je dost těžké. Chceme se tedy zejména zaměřit na to, aby ti pracovníci v první linii byli schopni rozeznat tyto osoby. Chceme tedy zaprvé co nejlépe informovat všechny tyto pracovníky, chceme je informovat o, typických, o typickém chování, o typických profilech těchto osob, aby tedy oni dokázali identifikovat eh, ty osoby, aby dokázali říci, že ta osoba, která je před nimi, je potenciální obětí eh, obchodu s lidmi podle těch určitých profilů a také, aby se například zaměřovali právě na nesletilé bez doprovodu a na další zranitelné skupiny a aby dokázali tyto informace rychle předat. Další školení se také bude zaměřovat na osoby, nebo budeme také pořádat školení, které se mají e, týkat těch nejzranitelnějších skupin a velice často se právě hovoří o Eh, nesletilých bez doprovodu. Už zde také i španělské předsednictví mělo zvláštní program a agentura Frontex byla požádána o to, aby zajistila speciální školení, které se týká situace nezletilých bez doprovodu a jejich situace je velice obtížné a je velice také obtížné řešit situaci, když tyto nezletilí bez doprovodu překračují hranice. Jinak souhlasím s tím, co říkali kolegové. Eh, že tedy je dost obtížné zjistit, jaká je situace vlastně už v rámci Schengenu. Děkuji. Tak så mycket och ett stort tack till den första panelen här. Då eh, går vi raskt vidare. Děkujeme tedy všem účastníkům prvního panelu a eh, nyní rychle přejdeme k druhému panelu. A prosíme tedy řečníky předcházející, aby opustili tribunu a prosíme, aby sem přišli zástupci eh, Jíla a zástupci eh, zástupce Rady Evropy. No, yeah.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 Velice vám děkuji za pozornost. Nyní se podíváme na další část programu. Čeká nás druhý panel, který se bude týkat významu schromažďování informací, prevence obchodování s lidmi a také monitorování všech politik, které směřují proti obchodování s lidmi. Protože trošku uh, musíme šetřit s časem, tak dám rovnou slovo zástupci Evropské agentury pro základní práva, panu Janisi Dimitra Koup Půlosovi. Velice děkuji, paní předsedkyně, velice děkuji za pozvání. Děkuji, že jste pozvali mě jako zástupce Evropské agentury pro základní práva. Dámy a pánové, hlavním cílem naší agentury je poskytovat eh, informace a odborné informace založené na důkazech, které se týkají tedy základních práv. A zde se soustředíme zejména na otázky obchodu s lidmi, moderních forem otroctví a také hrubého porušování lidských práv. Naše agentura byla založena v roce 2007 a Eh, začala se nejprve zabývat eh, vůbec eh, výzkumem, který se týká obchodu s lidmi. Tento výzkum vypracoval nebo použil zvláštní ukazatele, které se snažili také zjistit nejlepší nebo schromáždit srovnatelné a spolehlivé údaje, které se týkají tohoto, fe, tohoto fenoménu. Naše agentura vypracovala čtyři ukazatele. Za prvé se týkají identifikace obětí, ochrany obětí, stíhání pachatelů a také prevence obchodu. Tyto ukazatele byly uplatněny ve zprávě naší agentury. To byla zpráva, která se týkala obchodování s dětmi v Evropské unii. Tato zpráva byla vypracována a zveřejněna v červenci loňského roce a ehm, ve foje si můžete také vyzvednout kopie této zprávy. Nyní, co se týče tedy e, těchto ukazatelů, tak zaprvé musíme vycházet z dostupných údajů. Máme zde také komplexní definici obchodu s lidmi, která zahrnuje také obchod, eh, který se týká sexuální a ekonomického vykořišťování nucených sňatků, nucené práce a tak dále. Také obchodování s orgány sem spadá. My zde máme eh, je pravda, že pouze osm členských států má zvláštní systém pro schromažďování údajů a tři další členské státy takový systém nyní eh, připravují. A také byly schromážděny určité údaje policií a nebo pohraničními hlídkami. Za druhé, co se týče počtu dětí, které jsou identifikovány jako oběti obchodování, tak máme tyto údaje, které také rozdělujeme například podle věku, podle formy obchodování, podle jejich pohlaví a tak dále. Je pravda, že tato, tento trestná, tato trestná činnost se také překrývá s ostatními nedovolenými aktivitami, například převaděčství nebo prostitucí a proto je dost obtížné zjišťovat vlastně existenci tohoto fenoménu. Europol ve své zprávě v prosinci 2009 sdělil, že uh, nyní uh, jsou zde další eh, formy, zejména to jsou extrémní formy otroctví. A velice mohu vám také um, dát k dispozici některé číselné údaje. Například ve Spojeném království mezi dubnem a zářím 2009 bylo identifikováno 347 obětí obchodu s lidmi. 74% z nich byly ženy a 30% byly nezletilí do 16 let. V Irsku eh, v roce 2009 bylo 66 potenciálních eh, případů obchodu s lidmi, 88% z nich byly ženy a 26% z nich byly nezletilí. Ten třetí indikátor se také týká, eh, nebo také je důležité hovořit o specializovaném školení, které se má týkat nejenom donucovacích orgánů, ale také různých sociálních pracovnic, eh, lékařů a také pracovníků nevládních organizací. Také se zjistilo, že velice často neexistuje žádná soudržná stra- strategie pro školení těchto pracovníků. A čtyři členské státy například nemají vůbec žádné školení, minimálně pro e, donucovací orgány. Co se týče ochrany obětí, tak eh, za prvé eh, je důležité, abychom se tedy soustředili přímo na ty dětské oběti. Ukazuje se, že ty postupy se mezi jednotlivými členskými státy dost liší. Eh, země vychází ze, svý, ze své legislativy, která chrání dítě a v, například v Německu, Španělsku, Francii, Itálii a v Irsku také vycházejí ze zvykového práva nebo z precedentů. Za druhé, máme zde důkazy, tedy které říkají, že minim, pouze polovina členských států poskytuje povolení k pobytu pouze tehdy, pokud oběť spolupracuje s policií. Nicméně ukazuje se, že možná ty oběti třeba nemohou spolupracovat s orgány a v podstatě se opět dostávají do nebezpečí, pokud to vyšetřování neskončí dobře. A také eh, v řadě členských států Dokonce ty děti nezískaly ani dočasné povolení k pobytu. A dokonce tedy deset členských států vůbec nevede žádné statistiky o počtu dětí, kterým udělili eh, určité eh, tedy krátkodobé povolení k pobytu. V období 2000 až 2007 se ukazuje, že tedy devět členských států nemělo vůbec žádný formalizovaný systém a ve čtyřech členských státech nebyly vůbec k dispozici žádné informace je Z výzkumu vyplývá, že statistika eh, Eh, eh, že statistika ohledně obchodu s lidmi se často směšuje s jinými statistikami a že se ten ukazatel těžko aplikuje. Ale z údajů vyplývá, že eh, se daří obchod s dětmi odsuzovat jenom velice zřídka a jenom v několika málo státech od roku 2000 do roku 2007. V pěti členských státech se zdá, že vůbec nikdo nebyl odsouzen v rámci tohoto období v jednom členském státu ani jednou vlastně nebyl identifikován a trestně stíhán takový trestný čin. Nevede to tedy ani k trestnímu stíhání, ani, uh, ani k odsouzení. A uh, nejnovější údaje za Spojené království ukazují, že že ze 406 lidí, kteří byli začeny, 67 bylo obviněno, ale jenom 15 bylo odsouzeno od 9 měsíců na 11 eh, eh, let. Eh, náhrada škody vyplacená dětem, které byly obchodovány, protože většina členských států poskytuje obětem právo na náhradu škody, když třeba v občanském řízení ale eh, často ta náhrada škody nebyla, není k dispozici. Co se týče prevence obchodu s dětmi, z výsledku vyplývá, že všechny členské státy eh, provedly různé osvětové kampaně, i když ne vždycky eh, efektivní, tak aby oslovili skutečně potenciální dětské oběti. Existují různé helplinky, hotlinky, ale jenom 11 členských států se účastní v té evropské hotlince 116000 na, eh, na eh, děti, které se ztratily. Eh, také se liší možnost financování a ne vždycky je k dispozici konkrétní informace. Naše agentura má za to, že návrh komise představuje velký krok kupředu v boji proti obchodu a v ochraně a pomoci obětím. Konkrétně článek 7 co se týče nestíhání a neužívání, ehm, neužívání trestů eh, na oběti, to je potřeba považovat za důležité, důležité zlepšení, eh, protože oběti tak eh, mohou začít věřit úřadům a pomáhat stíhat pachatele. A článek 10 a článek 12 a 14, zvláště pro dětské oběti, jsou velikým zlepšením. Definice Eh, obchodu je také eh, velkým zlepšením a, eh, souhlas, a souhlasím s tím, že je tam potřeba také dát do té definice žebrání, vykořišťování a odjímání orgánů a měla by tam být také být odkaz na obchod, který se týká dětí, zvláště různé formy adopce. V kontextu s Lisabonskou smlouvou je tady také důležitá otázka migračního statutu a e, povolení k pobytu pro oběti, zvláště děti z třetích zemí. E, bezpečný, bezpečné právo pobytu je velice důležité. Zpráva Europolu z roku 2009 uvádí, že tam, kde byly rozpoznány dětské oběti, e, viděli jsme, že nejsou ochotny spolupracovat s orgány, jak jsme slyšeli před chvíli bylo by dobré, aby oběti mohly více věřit eh, orgánům, eh, kdyby měli eh, alespoň bezpečné právo na pobyt. A nedávný akční plán Evropské komise poznamenává, že při vyjednávání těchto otázek si uvědomuje význam ochrany těchto obětí. Konečně ta navrhovaná Směrnice eh, obsahuje i, eh, i článek 19. Jedná se o nedostatečnou implementaci této směrnice a proto tento článek 19 by tedy měl brát v úvahu údaje informace poskytované ze strany Agentury pro základní práva, Europolu, Eurojustu, Frontexu a občanské společnosti. Tím bychom eh, vlastně sledovali příklad směrnice pro rasovou rovnost, kde článek 17 poskytuje model pro lepší a robustnější informování a schromažďování údajů eh, a žádost, aby eh, zpráva komise toto vzala v úvahu. Děkuji. Thank you very much. Uh... Velice děkuji. A nyní bych dala slovo zástupci nebo zástupkyně Mezinárodní organizace práce paní Beate Andres, která se věnuje zvláštnímu akčnímu programu, který má bojovat s nucenou prací. Všichni víme, že Mezinárodní organizace práce je na tomto poli velice aktivní. A nyníž dávám slovo paní Beate Andres. Děkuji. Paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, je pro mě velkou ctí, že se mohou účastnit dnešní debaty, která má vést k vytvoření nové směrnice Evropské unie pro boj s lidmi. Jménem Mezinárodní organizace práce bych chtěla poděkovat zpravodajům za to, že uspořádali tento seminář, na kterém také my jako Mezinárodní organizace práce můžeme eh, vyslovit své názory na tuto směrnici. Chtěla bych se soustředit zejména na informování, prevenci a další politiky, které se týkají boje s obchodu s lidmi, ale nejprve mi dovolte několik obecných eh, názoru na tuto směrnici. My tuto směrnici vítáme a chtěla bych také poukázat na dopis, který jsme zaslali společně ještě s dalšími subjekty. Ty kopie toho dopisu naleznete ve foaje. Členské státy, Evropský parlament a Evropská rada se snaží bojovat s obchodem s lidmi a snaží se chránit eh, oběti a za to jim také děkujeme. Od doby, kdy došlo v roce 2002 k přijetí rámcového rozhodnutí, tak došlo k velkému pokroku na úrovni Evropské unie. Zejména jde o to, že byly zblíženy eh, legislativy jednotlivých zemí. A také zde máme lepší definice, které se týkají tohoto, této trestné činnosti. Došlo také eh, ke zvýšení růz, eh, ke zvýšení eh, detekovaných, detekované trestné činnosti. Ale eh, navzdory tomu tedy stále ještě je to tak, že ten počet těch skutečných obětí je asi mnohem vyšší podle odhadů. V roce 2005 je podle našich, je tedy podle našich odhadů velký počet obětí a 407, 470 eh, tisíc eh, lidí bylo, obětem, bylo obětí eh, toho nedovoleného obchodu a část z nich pracuje, vlastně je sexuálně vykořišťována, druhá část je ekonomicky vykořišťována a další skupina je vlastně vykořišťována obojím způsobem. Důležitou zranitelnou skupinou jsou děti a je důležité, abychom se na ně soustředili, abychom našli dobré programy, jak pomáhat těmto obětem. Myslíme si, že ustanovení nového návrhu směrnice by mohly zlepšit eh, stíhání trest eh, těch pachatelů, a to z několika důvodů. Za prvé se zpřísňují definice, také se definují sankce. Dále se jasně zahrnuje také žebrání, co by druh nucené práce. A pokud ta směrnice bude přijata, tak bude v souladu s e, dokumentem Mezinárodní organizace práce číslo 29. Dále se také hovoří o tom, že obětem e, má, má, být, na, na, má být nabídnuta pomoc i ze strany odborníků a tato podpora má být lepší. Dále směrnice také eh, hovoří o tom, že zde má být zřízena zvláštní síť národních zpravodajů, která má zaručit to, že stíhání pachatelů obchodu s lidmi bude eh, dána patřičná pozornost a že také se bude klást pozornost na oběti tohoto jevu. Chtěla bych se ještě eh, zaměřit na určité výzvy ve druhé části své prezentace. Budu se soustředit zejména na otázku nucené, nucených prací a s nimi souvisejícího sběru údajů a dalších. Navzdory tomu, že konvence 29, která se týká nucené práce, tak stále ještě je pro mnohé země hodně obtížné rozlišovat mezi nucenou prací a mezi obtížnými pracovními podmínkami. Velice často eh, se hovoří o tom, eh, že tedy ta legislativa ještě nedokáže řádně oddělit tyto eh, dvě, tyto dvě věci. A tím pádem je tedy ta situace nejasná. V některých členských státech se ukazuje, že je důležité, aby fungovala dobře justice, protože jinak všechny ostatní, eh, i třeba úspěšné eh, stíhání nakonec nevede k ničemu. Eh, je důležité, abychom také schromažďovali všechny údaje a abychom se soustředili na prevenci. O tom hovořím později. My také vítáme článek 8, který hovoří o tom, že vyšetřování a trestní stíhání nebude podmíněno oznámením nebo obviněním ze strany oběti, protože v minulosti eh, docházelo k tomu, že oběti byly vlastně nuceny k tomu, by oznamovali a, nebo mm, prováděli ta oznámení. Já bych chtěla také zdůraznit roli e, pracovních inspekcí nebo inspektorátů, protože je pravda, že tyto inspektoráty mají pouze malé pravomoci tom, aby dokázali identifikovat a vyšetřovat eh, případy, kdy mají pocit, že dochází eh, k nucené práci nebo k určitým nedovoleným činnostem. Eh, je důležité, aby tyto inspektoráty, aby, ti inspektora, aby inspektoři mohli vcházet do prostor a mohli provádět šetření. A je také možná víte, že země Eh, nyní hovoří o nových normách, o nových standardech pro pracovníky, eh, kteří, kteří poskytují vlastně, mm, kteří pracují v domácnostech. O tom se nyní hovoří. ILO chce také zdůraznit, Eh, co se týče aplikace této směrnice, že hlavní povinností eh, pracovních inspektorátů je chránit pracující a ne eh, vynucovat imigrační zákon. Je potřeba dobře vyškolit pracovní inspektoráty o ochraně potenciálních Eh, potenciálních obětí, aby mohli efektivně chránit pracující eh, před eh, vyšetřováním. Takže pracovní inspektoráty nejenom jsou relevantní pro prevenci obchodu, ale také představují systém časného varování. Teď stručně k schromažďování údajů. Nový návrh směrnice navrhuje zavedení národních zpravodajů nebo něčeho podobného. Eh, ze zkušenosti víme, že nezávislý mechanismus, který není provázán s mandátem konkrétního ministerstva, je nejvhodnější pro monitorování všech forem obchodu s lidmi a schromažďování informací z řady zdrojů. Důležitou otázkou eh, v eh, schromažďování informací je definice oběti to je navázáno na právní rámec. Navrhovaná směrnice uvádí, že eh, osobě se poskytne pomoc a podpora, jakmile příslušné orgány mají nějaký signál, že ta osoba možná byla eh, obětí trestného činu obchodu. Ale navrhovaná směrnice se nevyjadřuje k tomu, co by ten signál měl představovat. ILO ve spolupráci s Evropskou komisí vypracovala seznam indikátorů obchodu s lidmi na základě tzv. metodologie Delphi. My jsme otestovali ukazatele Delphi, a jestli zachycují obchodování e, a testovali jsme pomocí průzkumu v různých domácnostech v řadě pilotních zemí a z počátečních výsledků vyplývá, že asi 5 eh, té zkoumané populace navrácených migračních pracujících, eh, že byli obchodováni kvůli nucené práci. A možná se vám 5% zdá málo, ale když to extrapolujeme na celou populaci, tak je to vlastně významné číslo. Tyto eh, průzkumy naznačují, že jenom malý podíl všech obchodovaných lidí se daří eh, najít a, eh, že se jim, a pomoci jim. Indikátory Delphi je také možno využít ke screeningu případů obchodu a dávat je do národních databází. Takže pakliže se má správně implementovat na eh, ten článek 10 návrhu směrnice, je potřeba zavést lepší struktury a postupy, aby bylo možno identifikovat potenciální oběti a schromažďovat údaje o trendech a profilech obchodu eh, eh, pachatelů a obětí. A konečně ještě několik poznámek k prevenci. ILO chválí, že navržená směrnice vyžaduje, aby členské státy zrealizovaly vhodná opatření, eh, která by eh, byla hostilní vůči eh, obchodu všech forem. A tady by ILO chtělo vyzvat členské státy, aby byla dostatečně, dostatečná soudržnost mezi navrženou směrnicí a, a, a, a, pr, a právní úpravou o zaměstnanosti tak, jak to stojí v Evropském plánu o osvědčených postupech, eh, normách a eh, postupech v boji a prevenci eh, obchodu s lidmi. My chceme tedy vyzvat členské státy, eh, aby také přijali programy prevence podle eh, rozdílu pohlaví. Měli by se zaměřit především na zranitelnost žen, ale také by si měli uvědomat, uvědomit skutečnost, že i muži jsou ohroženi obchodem s lidmi a musí se také věnovat jejich konkrétním potřebám. Podle ILO zapojení organizací eh, pracujících a zaměstnavatelů do boje proti obchodu a zvláště eh, implementace preventivních opatření jako zásadní. Sociální partneři mohou sehrávat důležitou úlohu eh, ve zvyšování povědomí a identifikace obětí i pachatelů pomocí spolupráce s orgány v trestním řízení. A konečně ILO poznamenává s uspokojením, že e, návrh směrnice e, má e, silný přístup v oblasti lidských práv, zvlášť s ohledem na Evropskou chartu základních práv, zvlášť na právo združovací, nediskriminační a, poskyt, a volné poskytování služby, a boj proti obchodem s lidmi by se mělo součást strategie propagace základních lidských práv a je to nezbytné tak, aby prevence byla jak trvale udržitelná, tak účinná. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Eh. Děkuji. Eh, I would like to express my... Velice děkuji za tuto prezentaci a dovolte mi vyjádřit naději, že minimálně na konci tedy dojdeme k určitým odhadům, která se týkají obchodu s lidmi. A nyní již dávám slovo paní Lidia R., která eh, řídí podvýbor Rady Evropy, která se soustředí na um, potlačování obchodu s lidmi. Děkuji paní zpravodajko a děkuji také za pozvání jménem Rady Evropy a gratuluji vám za to, že jste zorganizovali tak eh, úžasný panel, eh, za všechny diskuze, které jsme si již vyslechli. Já pracuji na tento námět a slyšela jsem eh, zde názory, které jsem doposud ještě nikdy neslyšela. A přiznávám se, že se mě velice dotkla. Eh, kulatý stůl, který předcházel eh, tady tomu panelu, kde se hovořilo o tom, že eh, překupování, pře, obchod se lidmi vlastně není prioritou, nejedná se o jednu prioritu. Myslím si, že my všichni politici, kteří jsme zde, bychom se měli právě na tento bod soustředit a měli bychom se soustředit na to, co můžeme udělat, aby se z tohoto tématu stala také priorita? Zrovna tak, jako je prioritou eh, například překupnictví drog. Eh, eh, samozřejmě, že překupnictví lidí je důležitější než překupnictví jiných věcí a předmětů. Já tady zastupuji Radu Evropy a je to důkaz toho, že Existuje eh, smlouva mezi parlamentem a mezi naší organizací a to je třeba zdůraznit. Já eh, počítám hlavně s posílenou spoluprácí, eh, jelikož máme podobné zkušenosti na obou stranách eh, našich dvou institucí. Osobně já jsem členem eh, tohoto schromáždění už od roku 1991. Pracovala jsem na zprávě o eh, nucené prostituci a už mnoho let se ve schromáždění Rady Evropy pracuji na tomto tématu, tedy obchodování s lidmi, už v roce 1997 jsme chtěli dospět eh, k určité dohodě, k eh, dohodě, eh, která nakonec byla potvrzena v roce 2005 ve Varšavě. Jedná se o první evropskou smlouvu o obchodování s lidmi. A tehdy výbor pro legalitu nebyl příliš spokojen s touto dohodou, což, která je svým způsobem jeho dítětem, protože eh, tato, eh, tato dohoda je takovým jenom prvním příkladem eh, toho, jak delegace v, této, v tomto výboru se podílely na práci a na sepsání té dohody. Tato dohoda a Rady Evropy vstoupila v platnost 1. února roku 2008 a 820 evropských zemí, z čehož 18 členských států Evropského společenství eh, tuto smlouvu potvrdili. Další eh, to podepsali a jenom jedna země až do dnes ani nepodepsala, ani neratifikovala tuto dohodu. A já si myslím, že eh, to bychom měli požadovat, aby bylo vysvětleno. Tato dohoda která nebyla zmíněna až do posud, je velice eh, důležitým nástrojem pro potírání obchodování s lidmi. Nejenom proto, že eh, je zde přístup eh, na ochranu, na ochranu obětí a to je první priorita. A nepronásilí se jenom původci toho zločinné činnosti, ale hovoří se tam i o kontrolním orgánu expertů, který je velmi účinný, alespoň na papíře tedy a je třeba se nad tímto orgánem ještě zamyslet. E, tento e, kontrolní orgán je složený z nezávislých mezinárodních expertů a podle mého soudu je zárukou e, nezávislosti aplikace této dohody. A já mohu jenom doufat, že cokoliv se stane, s tím, eh, co se bude dít tady s směrnicí, tak kontrola eh, aplikace této smlouvy a této eh, směrnice by se měly provádět spojenými silami, protože to není jenom otázka koherence, to je také otázka, mm, jak můžeme vysvětlit našim voličům, proč vlastně ve dvou evropských institucích se pracuje na stejných námětech. Eh, jinak bychom neměli způsob, jak kontrolovat tuto aplikaci. Tak eh, tato dohoda eh, má tři pilíře, jednak prevence proti obchodování s lidmi, ochrana obětí a pro následování tedy převaděčů. A tato dohoda tedy hm, chce chce tedy postihovat veškeré formy obchodování s lidmi, ať už se jedná o jakoukoliv národnost, o jakoukoliv uh, mužský nebo eh, ženský element, nebo o dítě, ať už se jedná o uh, nucené adopce nebo uh, nucenou prostituci. E, tato mm, dohoda je mezinárodní a o tom se také zmínili zastupci Europolu a Eurojustu. Uh, samozřejmě eh, Nestačí, eh, nestačí eh, jenom přechod hranic proto, abychom řekli, že existuje překupnictví s lidmi. Samozřejmě, že v jádru této dohody je starost o oběti a zároveň snaha o identifikování původce této činnosti já zde vyzývám kolegy z Evropského parlamentu, aby se pokusili eh, udržet nařízení, které eh, říká, že je třeba 30 dnů, než se bude identifikovat eh, než se bude identifikovat tato oběť této činnosti a to je něco velice těžko obdržitelné. Eh, dále se zde hovoří o eh, povolení k pobytu. Já souhlasím s tím, co zde zaznělo. Eh, v této otázce je třeba určité vyrovnanosti. Musíme vidět, zda budeme spolupracovat. Přidělování povolení k pobytu je zcela zásadní. Asi zde opatření pro, pro vystěhování a můžeme zde Eh, zde připojit i to, co říká zástupce BIT, je <clears throat> nutné zcela určit, jaká je povaha tohoto vykořišťování, ať už je to sexuální využívání nebo, eh, nebo vykořišťování eh, dětí nebo vykořišťování žen. K těm mechanismům, kterým se bude uplatňovat potom dohoda, tam už nemusím nic dodávat, jenom chci říct si, že mechanismus těch nezávislých expertů eh, Rady Evropy eh, již eh, zahájil první operace. Ty se týkají potom deseti zemí, v nichž se provádí toto monitorování. Je to deset zemí Evropské unie. Je to Rakousko, Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Kypr a další země jsou Albánsko, Moldávie a další. Eh, další zprávy budou vypracovány eh, do září roku 2011. Eh, vzhledem k tomu, že belgické předsednictví chce v říjnu zorganizovat konference na toto téma, tak myslím, že už do té doby budeme mít výsledky tohoto monitoringu a že to budou výsledky přesvědčující. Myslím si, že mohu ukončit a vyzvat Eh, všechny ty, kteří ještě nepřistoupili k této dohodě, aby to udělali. A ta jediná země, která ještě nepodepsala ani neratifikovala, tak tu vyzývám, aby eh, přistoupila k tému této dohodě, protože by to bylo zcela nelogické. Eh, stejná logika funguje v Radě Evropy jako v Evropském společenství. Je třeba, aby to všechny země podepsaly. Ta spolupráce úzká je naprosto nezbytná. Já doufám, že belgické předsednictví v tom eh, říjnu eh, nebude eh, jediná. My určitě se všichni setkáme, budeme určitě se zasazovat o to, abychom měli stejné standardy v přístupu potírání této zločinecké činnosti a je to v zájmu nejenom obětí, ale i v zájmu určité koherence práce našich institucí a já jsem si jistá tím, že E, tím také lépe vysvětlíme našim voličům, proč vlastně máme dvě instituce, ale dva různé postupy, jak v této oblasti pokračujeme. Děkuji vám. Thank you, Madam Air, for your, uh, very... Velice děkuji za tuto velice zajímavou přednášku a také děkuji, že jste upozornila na důležitost užší spolupráce mezi evropskými institucemi. Já bych ráda oznámila něco, co asi nebude znít příliš kladně, protože trošku, protože už nemáme dostatek času, tak se místo předsedkyně rozhodla, že by proběhla společná diskuse až poté, co zde vyslechneme všechny prezentace, že tedy to bude společná rozprava o všech těch panelech. My jsme si poznamenali, kteří poslanci se přihlásili o slovo a já bych také ráda požádala všechny panelisty, kteří měli tak vynikající prezentace, aby s námi eh, zůstali až do konce a abychom tedy všichni mohli vést tu rozpravu až na konci. Jak vidíte, tak máme zde skvělé odborníky ze všech možných oblastí kteří se zabývají tématem obchodu s lidmi, mají velké zkušenosti a byla by škoda, kdybychom neměli dost času všechny si je vyslechnout. Já bych vás tedy ráda požádala, požádala bych také panelisty toho třetího panelu. Zejména zde máme zástupkyni paní Rebeku O'Donnell z Mezinárodní organizace Save the Children, dále zde máme zástupce Vysokého úřadu pro ochranu uprchlíků, OSN a dále zástupce švédské policie. Chtěla bych vám tedy, um, chtěla bych vás tedy požádat, abyste přišli sem nahoru a děkuji tedy těm předchozím panelistům z druhého panelu. Thank you very much. Asi... Děkuji. Já se obávám, že eh, to byl trošku moc ambiciozní plán sem dát takových témat spojených s obchodem s lidmi, ale ty příspěvky jsou opravdu velmi zajímavé. Takže jakmile přijdou panelisté, hned jim dáme slovo a potom proběhne společně diskuse. Nejprve Rebecca O'Donnell která pracuje v Mezinárodní aliance Zachraňte děti. Děkuji za pozvání se zde zúčastnit tohoto slyšení. Save the Children se eh, zabývá eh, touto prací na, úro- na evropské a vnitrostátní úrovni. Máme program i výzkum, co se týče obchodu s dětmi v Evropě a třetích zemích. V Bruselu patříme k pracovní skupině nevládních organizací sítě pro lidská práva a demokracii. Takže já budu hovořit vlastně ze všech těchto hledisek. A skupina HRDN eh, vydala eh, tedy prohlášení k tomuto slyšení Zaměřme se tedy na několik otázek, které jsou důležité eh, pro podporu a pomoc eh, obětí a, a uveďme si je v kontextu evropské politiky. Eh, obchodování znamená, že se člověk dostane do situace vyšetřování buď hrozbou, násilím, klamem a, a vykořišťování je různé, nucená práce, žebrání, sexuální vyšetřování, eh, vykořišťování. Takže je to jasné porušení lidských práv a pro děti je to porušení, i když není použito násilí, nucení a nebo klam. Takže státy musí na toto reagovat a pomáhat obětem. A co vlastně je eh, ta pomoc a podpora? Je to poskytnutí eh, podpory v rámci tělesné, psychické a sociální eh, obnovy sil takové osoby. Je potřeba eh, uznat jako právo získání takovéto podpory, takže nesmí záviset na ochotě oběti svědčit v trestním řízení. Za druhé, Přístup k pomoci a podpoře musí být poskytnut všim, všem eh, obětem. To znamená i těm, kteří pocházejí z třetí zemí a jejichž migrační status je nejistý. A co se týče za třetí, eh, obchodované děti potřebují zvláštní pomoc, protože je potřeba vybudovat eh, souborný systém ochrany dítěte, který vezme v úvahu zvláštní potřeby dětí. Jaká eh, doporučení tedy máme pro parlament v tomto směru? Eh, bylo řečeno, že ta navržená směrnice je velice dobrým krokem kupředu v porovnání s tím dokumentem z roku 2002 se zavazuje chránit práva Eh, oběti a specificky vyžaduje, aby členské státy zajistily, aby pomoc poskytnutá oběti nezávisela na ochotě oběti svědčit. To představuje velice dobrý pokrok, aby se evropské právo dostalo do souladu s mezinárodním právem. Co je ale méně jisté, jestli obchodovaná osoba z třetí země má nějakou záruku, že se jí dostane pomoc a podpora, kterou směrnice předpokládá. Tady se konkrétně hovoří o tom, že tady nesmí být žádné otázky o, po, o právu pobytu, ale parlament to musí také vzít v úvahu. A ta evropská směrnice o návratu, která vyžaduje, aby se vraceli lidi, kteří mají nezákonný pobyt, neumožňuje žádné výjimky pro oběti obchodu znamená to, že bez jiných ustanovení mohou být eh, oběti obchodu eh, deportovány bez ohledu na to, jestli se jim dostalo nějaké pomoci a podpoře. Takže směrnice z roku 2004 poskytuje tedy eh, povolení ke krátkodobému pobytu, ale pouze těm, kteří spolupracují kteří spolupracují v trestním řízení. Ale Vzhledem k, tom, vzhledem k Lisabonské smlouvě chceme vyzvat parlament, aby zvážil, jestli ten stávající návrh by už neměl obsahovat uznání, že všechny oběti potřebují podporu a pomoc a že je to jejich právo bez ohledu na to, jaký migrační statut mají. A může být eh, řada eh, nejrůznějších evropských nástrojů a politik pro, tyto, eh, pro tato práva obětí, ale nesmí bez, mezi nimi být žádná mezera. Ten přístup musí být holistický, měl by to být hlavní nástroj k identifikaci tedy systému pomoci pro, obchod, pro oběť obchodu. A musí být bráno v úvahu i další dimenze ku příkladu i to, že je to občan třetího státu, anebo že jde o dítě. Co se týče dětí, eh, ten návrh je jasný. Členské státy mají eh, konkrétně eh, zajistit pomoc a podporu a ochranu takové dětské oběti. Ale my doporučujeme, aby směrnice uznala, že je potřeba tato konkrétní pomoc musí být součástí celkového tedy vnitrostátního systému e, ochrany dítěte. Co to znamená? Musí být e, tady harmonizovaný systém spolupracujících organizací, které společně e, poskytnou prostředí bezpečí pro děti. Ta směrnice by třeba mohla eh, vyžádat, aby konkrétní akce na podporu dětí byly koordinovány s vnitrostátními službami péče o dítě a aby se staly součástí vnitrostátních systémů péče o děti. To znamená, že ty obchodované děti se vždy tedy mají především za děti a jejich práva jsou chráněna podle mezinárodního práva pro děti. A to je zvláště důležité, co se týče dětí z třetích zemí, ale i v případech eh, eh, žebrání, jak už jsme dnes eh, slyšeli. A je někdy velice obtížné zjistit, jestli šlo o obchod s lidmi, anebo na něj reagovat. Co se týče nedoprovázených dětí, tam, kde jsou děti odloučeny od svých rodin, ať už je tam konflikt zájmů mezi rodinou a dítětem, je tady zapotřebí nějaký zvláštní zástupce, ale nemáme tady žádný požadavek na kvalifikaci tohoto zvláštního zástupce. Bylo by potřeba spíše jmenovat nezávislého kvalifikovaného poručníka, který bude jednat v nejlepších zájmech dítětech. Evropský akční plán pro ochranu nedoprovázených dětí si uvědomuje důležitou úlohu sehrávanou takovými poručníky a musí zde být ustanovení o těchto poručnících podobně jako existují v té přepracované směrnici o azylu. Evropská unie by se také měla eh, zamýšlet nad potřebami všech dětí, které jsou odloučeny od svých eh, rodin. Takové horizontální opatření by nejenom zajistilo identifikaci a ochranu obchodovaných dětí, ale byla by to také důležitá pojistka ochrany těchto dětí před obchodem. Prevence je lepší než léčba. Nedávno byla komise vyzvána, aby eh, zhodnotila, jestli evropská legislativa poskytuje dostatečnou ochranu pro všechny eh, nedoprovázené děti, bez ohledu na to, jestli to jsou žadatelé o azyl, azyl eh, oběti obchodu a nebo, nebo někdo jiný. A že je potřeba je především brát jako děti a pak teprve všechno ostatní. Parlament by měl pečlivě zvážit, jestli potřebujeme nějaké nové souhrné opatření, protože ne, neměli bychom být slepí ke skutečnosti, že existují skutečná omezení k tomu, aby byla poskytnuta ochrana dětem z třetích zemí. Navržená směrnice ne, obsahuje takové pojistky, které by zajistily, že ty děti nebudou poslány zpět do zemí, kde zase mohou padnout do rukou um, pachatelů obchodu s dětmi ani ta směrnice ne, není dost specifická jasná v tomto ohledu. Eh, je potřeba si uvědomit, že některé země chtějí eh, chtějí vlastně eh, i založit střediska, kam půjdou děti, které jsou, budou navráceny z jiných zemí. Jaká, jaké pojistky potom budou existovat, které které by zajistily, že tyto děti se nestanou obětmi pachatelů obchodu s dětmi. Takové pojistky je potřeba realizovat brzy a byl by to jenom první krok na této cestě. A nevládní organizace tedy podporují, e, e, poskytují ještě řadu dalších doporučení o časné identifikaci obchodovaných osob a podle nás by členské státy měly zavést vnitrostátní takové mechanismy, jak už zde bylo řečeno. Potom jsou důležité eh, ukazatele Delphi, jak také řekla Mezinárodní organizace práce. Co se týče nestíhání a netrestání obchodovaných osob, to už tady také zaznělo a článek 7 by se měl změnit, aby to byla povinnost členských států nestíhat trestně oběti co se týče práva obchodovaných osob na náhradu škody, tady by bylo potřeba přepracovat eh, toto ustanovení a zajistit, aby také eh, oběti obchodu eh, měly právo na právní pomoc zdarma a právní zastoupení a aby měli právo na náhradu škody. Takže chceme vyzvat Evropský parlament, aby podpořil návrh komise a aby také se zasadil o neustále zlepšování eh, tohoto právního nástroje. Thank, thank you very much. Now I would like... Velice děkuji. A nyní bych požádala dalšího řečníka, aby se ujal slova, a je to pa, paní Fadela Novak-Irons. Děkuji za slovo. Eh, paní předsedkyně, dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci, dnes eh, zde Eh, budu mít projev na eh, jménem šesti orgánů. UNICEFu, OHCHR, UNIFEM a UNHCR a ještě dalších. My společně jsme se eh, tedy spojili, abychom vypracovali nová doporučení pro tento návrh směrnice a vypracovali jsme společný dokument, který také vyjadřuje názory těchto agentur, které se v tomto Ehm, v tomto, na tomto poli také zde působí. Máme zde konkrétní doporučení, která snad budou užitečná také pro vaši práci. Na tyto dokumenty jsou k dispozici jak zde ve foje, tak také na internetu. Dnes se budu soustředit na jedny z takových nejpalčivějších otázek. My, co by agentury OSN, se soustředíme na to, abychom chránili eh, hodnoty Evropské unie a také bojujeme proti obchodu s lidmi, což je trestná činnost, která eh, vlastně pošlapává lidská práva všech obětí. Máme zde obchod s lidmi a za ním jsou oběti. Oběti potřebují naši pomoc, naši podporu a právě proto také vítáme eh, to, že tato směrnice se snaží chránit oběti tím, že zde přináší závazné právní normy. Co se týče obchodu s lidmi, tak zde eh, všichni volají po eh, celistvém, po komplexním přístupu okolo těch eh, tří p o kterých jsme zde slyšeli. A pokud chceme tento komplexní přístup skutečně mít, musíme ho také posílit monitorováním. O tom ještě pohovořím později. Co se týče lidských práv, tak před několika dny zvláštní zpravodaj OSN, který se věnuje obchodu s lidmi, paní Choi Iselo, sdělila, že veškeré činnosti, které se snaží bojovat proti obchodu s lidmi, musí být eh, zaštítěny bojem eh, za lidská práva. Jsou zde totiž určitá opatření. A v tomto ehm, v tomto textu se hovoří o obchodu s lidmi v kontextu s trestnou činností a zde se snažíme Eh, také o, určité, o určitou ochranu eh, obětí, která má být eh, systematická a soudržná. Myslíme si, že všechna omezení těch opatření musí být odstraněny ze směrnice. Myslíme si, že je naprosto zásadní, aby se v textu zdůraznila také zásada nenavracení, která zakazuje Evropské unii a všem členským státům Evropské unie na základě umluvy 1951, ale také na základě eh, charty lidských práv Evropské unii navracet uprchlíky do nebezpečných zemí. Také chci upozornit na článek 19 charty EU, která se týká ochrany v případě vyhoštění osob do e, země. Týká se to tedy také nebezpečí um, ochrany. Je tedy nutné, je zde tedy ta zásada nenavracení, je to tedy zásada toho, aby člověk nebyl vydán do země eh, podle tedy té zásady. A je důležité, aby zde tedy nebyla porušována zároveň ta úmluva 1951. Je důležité také zamyslet se nad tím, jaká budou nejlepší řešení pro ochranu jednotlivých obětí. Záleží to na konkrétním případu a také na podmínkách v té zemi návratu. Jednou, jedním řešením může být repatriace, ale nemělo by to být pouze jediné řešení. E, také můžeme uznat statut uprchlíka, nebo také zde může být statut podpůrné ochrany. A to jsou další významné prvky, které mohou chránit některé oběti obchodu s lidmi. A co se týče ochrany, tak ochrana bude možná pouze tehdy, pokud zde budou dobré národní mechanismy, což také doporučila skupina odborníků pro ehm, boj s obchodu s lidmi. Tato síť má podporovat a pomáhat eh, obětem a zde tedy velice s oceněním vítáme článek 10 stavec 4. Také e, e, nás, e, jsme byli upozorněni na to, že je důležité, aby tyto systémy existovaly ve všech členských státech. Proběhla studie, která hovořila také o postupech a ukázalo se, že jsou zde různé nedostatky které mají um, vyřešit eh, otázku obětí. Je, jsou zde také určité rozpory mezi ochranou obětí a také mezi mezinárodními uh, ujednáními. Je důležité, aby donucovací orgány spolupracovaly také s azylovými orgány a je důležité, aby zde byl celý komplexní mechanismus pro všechny osoby, které potřebují mezinárodní ochranu. Tyto mechanismy mohou fungovat teprve tehdy, pokud eh, se budou, pokud všichni pracovníci budou řádně vyškoleni. Je tedy důležité, aby zde bylo dobré školení a my tedy vítáme článek 15, který hovoří o pravidelném školení Eh, soudců, sociálních pracovníků, pohraniční stráže, inspektorů práce a tak dále. Mělo by se protože pokud se budeme soustředit pouze na školení policistů, tak to nestačí. Je důležité, abyste bylo celistvé, komplexní pro eh, proškolení, aby lidé dokázali identifikovat potenciální oběti obchodu s lidmi a také, aby dokázali aktivovat konkrétní mechanismy. Právo na eh, bezplatnou právní pomoc je naprosto zásadní, pokud chceme, aby v praxi eh, byla ta pomoc dostupná pro všechny oběti. Zejména co se týče evropského kontextu, protože oběti často nedokážou sami eh, se bránit bez pomoci kvalifikovaných právních poradců. Je důležité, aby zde tedy byla bezplatná právní služba co nejdříve jakmile bude ta osoba identifikována co by oběť. Je to velice důležité a chceme také zajistit to, aby docházelo k identifikaci co nejdříve a aby také tedy pak se mohlo využít eh, toto i při dalším stíhání pachatelů. Ještě chci hovořit o článku 7 tento návrh vítáme. Jedná se o nezahájení trestního stíhání oběti a neukládání trestů obětem. Myslíme si však, že se jedná pouze o možnost členské státy eh, tedy umožní. A my bychom chtěli, aby zde byly uplatňovány principy úřadu eh, komisaře pro uprchlíky a tam se hovoří o tom, aby eh, že, že tedy za určitých, za určitých eh, okolností nebude eh, člověk stíhán. My chceme, aby toto bylo povinné, aby ten, ta, ta možnost se stala povinností. To znamená, že lidé, kteří byli donuceni k účasti na trestné činnosti proti své vůli, aby nemohli být stíháni a trestáni. Také si myslím, že bychom měli více ještě eh, zdůrazňovat právní základ, kterým je článek 79 smlouvy o fungování Evropské unie. Také si myslím, že musíme eh, klást důraz na otázku genderu. Eh, musíme také se dívat na to, že ehm, že i tedy muži, ženy, děv, chlapci a děvčata vnímají, eh, jsou co by oběti rozdílné, má to na ně jiný dopad. A například pro ženy je mnohem lehčí eh, získat přístup k různým programům a k různé pomoci, zatímco pro muže je to obtížnější. A myslím si, že, bychom, že by tato rovnost pohlaví by se měla ukázat jak v té směrnici, tak i v praxi a myslím si, že bychom také měli všechny eh, přimět k tomu, aby eh, přistupovali stejně k mužům a ženám. Také je důležité eh, soustředit se na koncept zvláště zranitelných skupin. Hovoří se také, měli bychom tam také zahrnout zranitelnost na základě pohlaví, pokud chceme vytvořit definici zranitelných skupin. No a nyní se ještě podívám na otázku monitoringu. Myslím si, že toto je velice dobrá příležitost pro Evropskou unii, aby ehm, zavedla pravidla, která žádají systematické schromažďování údajů v jednotlivých členských státech. A zde si myslím, že musím zdůraznit to, že by to měly být údaje o ochraně, E, obětí, o podpoře obětí a také údaje, které se týkají e, postupů udělování azylu. Také vítáme e, nově zřízené národní zpravodaje nebo rovnocené mechanismy a myslíme si, že Evropská unie by také mohla jmenovat zvláštního zpravodaje pro boj e, s obchodem s lidmi, aby se zvýšila spolupráce zemí a také abychom zlepšili celou tuto, celý tento boj, abychom e, je jaksi institucionalizovali na úrovni Evropské unie. Dámy a pánové, myslím si, že ještě musím zmínit posílenou ochranu e, obě, dě, dětských obětí, kterou přináší tato směrnice. Tato směrnice jde e, směrem ochrany zájmu dítěte, což vítáme. Chtěli bychom povzbudit radu i parlament, aby se ještě zamysleli nad dalšími ustanoveními, které se týkají ochrany dětí. Jde například o integraci do společnosti, o e, slučování rodin. A nedávno jsme také, také E, vypracovali akční plán pro nesletilé bez doprovodu. Myslíme si, že by také bylo důležité posílit e, ochranu dětí v těch zemích původu. Myslím si, že už nemusím opakovat doporučení, e, která se týká dalších věcí a chtěla bych vám ještě poděkovat za možnost vystoupit na tomto schromáždění. Uh, Děkuji. My se opravdu omlouváme že jste eh, pod takovým časovým tlakem, ale je důležité všem dám dát příležitost pohovořit. Nyní bych chtěla dát slovo Maci Polsonovi ze Švédska a prosím, nepřesahněte svou řečnickou dobu. Děkuji. To je skvělá příležitost je to pro mě úžasná příležitost, že mohu z Göteborgu přijet do Bruselu a mohu vám vyprávět to, co my děláme každý den. My bychom eh, chtěli mít eh, tu možnost, abyste se mohli podílet na našich operacích, abyste třeba jednou v noci mohli eh, být s námi, když zasahujeme na diskotékách nebo na ulicích našich měst. Pracuji už sedm let eh, v této oblasti a je to opravdu eh, velice špinavá práce. A to musím říct s velkým š. Máme také mezinárodní kontakty nejenom se sousedícími zeměmi, s Německem, s Norskem, s Dánskem, ale i s ostatními zeměmi, například s Itálií, i s zeměmi velice vzdálenými, jako je například Nigérie. Snažíme se společně s nimi postupovat. V těchto letech jsem se naučil e, několik e, věcí, hlavně v kontaktu s těmito e, lidmi, kteří často pocházejí ze zemí, odkud se prodávají vlastní děti a prodávají svoje děti tomu, kdo nabídne nejvíce, i když to není žádná velká cifra, tak eh, eh, jsem uzavřel sám pro sebe, že není možné přijmout, že by se děti mohly prodávat, jenom proto, že někdo má trochu víc peněz nebo eh, někdo má sexuální sklony k tomu zneužívat děti. A nebo proto, že potřebuje transplantovat ledvinu, protože má vlastní ledvinu poškozenou a proto má e, cítí mít právo zakoupit si dítě z chudé země proto, aby mu odebral zdravou ledvinu. Někdy dochází i k únosům dětím, které jsou unášeny přímo vlastními rodiči. Samozřejmě že to není nějak zvlášť těžké v zemích, kde vládne obrovská korupce, obdržet doklady a odvést do Evropy tyto děti. Já budu velmi stručný, protože kdybych se měla rozhovořit na toto téma, tak by to bylo opravdu velice brutální. Existují mezinárodní organizace zločinecké, které stojí za těmito fenomény a které tyto akce řídí a slibují lepší život mladým eh, ženám, dětem. My se snažíme spolupracovat co nejvíce s organizacemi eh, dobrovolníků, abychom mohli tyto eh, fenomény potírat, abychom jim mohli předcházet. Musíme zasahovat na špičkách a musíme zasahovat i v v těch nižších vrstvách. My musíme zasáhnout i proti těm, kteří kupují tyto sexuální nebo jiné služby a jsou si vědomi toho, co dělají. Když člověk platí za sexuální vztahy s dítětem, tak je většinou vědom si toho, co dělá a ví, že dělá něco nelegálního. Ví, že tady děti jsou oběti eh, obchodování s lidmi. Uvedu příklad. Například eh, z jednoho policejního šetření vyplynulo, že eh, byl pod kontrolou byt, eh, kde přebývaly tři dívky z Nigérie. Věděli jsme, že tento byt je propojený s zločineckou organizací případně s eh, podivnými činnostmi. Nežli eh, zasáhneme v takovém případě, tak eh, sbíráme veškeré informace o například věku těch děvčat, které obývají tento byt, nebo o těch tedy obětech, protože někdy se jedná o děti nebo nezletilé. Snažíme se tedy zasáhnout až tehdy, kdy pochopíme, eh, co jsou potenciální oběti, abychom mohli okamžitě eh, poskytnout první pomoc a ochranu. Snažíme se tedy eh, nejednat zbrkle, ale na základě ověřených informací. Když eh, organizujeme přepady tohoto druhu, tak se snažíme okamžitě odvést oběti na komisařství. Eh, ptáme se těchto lidí jenom na eh, pouhé první informace, ptáme se na jméno, na jejich národnost a ptáme se jich, co dělají ve Švédsku, ale neptáme se jich, jestli jsou to prostitutky, jestli jsou přinuceny k prostituci a tak dále do takových detailů nezacházíme. Bylo by to také zbytečné, abychom se na ně eh, ptali, protože my víme, že eh, zločinecká organizace si vycvičila tyto oběti a ty vědí, co smí a co nesmí říci policii, čili my to dobře víme. Eh, při této práci je potřeba eh, velké obezřetnosti, nesmí se jednat zbrkle, je potřeba s velkou trpělivostí se přibližovat těmto obětem a doufat, že nakonec dostanou odvahu promluvit. Snažíme se tedy eh, pomoci těmto lidem i v případě, že by se chtěli navrátit do svých původních zemí. A doprovázíme eh, tyto oběti i eh, eh, ven a necháváme je například fotografovat památky, aby mohli doma potom ukázat svým rodinným příslušníkům, že ve Švédsku normálně pobývali a že nebyli využíváni prostitucími. Vůbec to slovo, když s nimi jednáme, nepoužíváme. Víme, velmi dobře, o co jde, oni to také vědí. Často jsou to velice inteligentní dívky, ale je třeba trochu prolomit tu eh, ledovou bariéru, eh, která je tam nastavena a pokusit se získat si jejich důvěru Například situace v Rusku, to je situace, kterou velmi dobře známe. Tam, jak jsem řekl, musíme jednat velmi opatrně a s velkou trpělivostí. Někdy máme pocit, že ta situace je naprosto beznadějná. A já na závěr eh, vám ještě eh, eh, budu vyprávět o jedné konverzaci, kterou jsem zaslechl, telefonické konverzaci. A jeden zodpovědný za zločineckou organizaci povolal povolal jednu osobu v Rusku, která byla zodpovědná za převoz 18 dívek do uh, Göteborgu. A eh, říkal, ne, eh, nelíbí se mi Anna, chci si koupit tu druhou dívku. můžu s ní dělat, co chci? A odpověď byla ano, můžeš udělat cokoliv, nesmíš jenom zranit. Až ji pošleš zpátky, nesmí být zraněna. Čili toto je typ konverzací, když eh, se tedy nakupuje nějaká takováto oběť, eh, tak eh, se absolutně tyto lidi nezajímá o to, že se jedná o lidské bytosti. A když posloucháme tyto konverzace, tak je nám to naprosto jasné. My <clears throat> My jsme již zadrželi mnoho eh, lidí z těchto organizací. Jsou to lidé, kteří potom v tom případě nemají už co ztratit, takže vyprávějí, eh, kolik platí za tyto oběti, jakým způsobem postupují. a eh, máme zcela přesný obraz o tom, jak je to všechno strašné. A tak ještě využiji poslední minuty k tomu, abych řekl, že často eh, tito lidé přichází s vízem, eh, kterým umožňuje pobývat ve Švédsku 6 měsíců. Eh, když potom tyto oběti my najdeme nebo k ním nakonec máme přístup, tak je samozřejmě i částečně proplatíme proto, aby si mohli nakoupit předměty první potřeby, dostanou i zdravotnické ošetření. Eh, často jsou postiženy takzvaným eh, syndromem eh, stokholmským. Protože jejich pasáci, nebo jak jim chcete říkat, žijí v těchto situacích a nutí je do těchto situací jak už řekla i předcházející řečnice, tak se nám nepodařilo eh, vytvořit eh, úplně nepřátelské klíma pro tu, tento organizovaný zločin. Eh, díky telefonickým odposlechům my víme, že že se nám podařilo, podařilo prostě prosadit názor, že nelze nakupovat lidi, ale mnoho práce ještě máme před sebou. Děkuji. Asi se všichni shodneme na tom, že eh, to byla velice důležitá a užitečná eh, prezentace. Slyšeli jsme, jak to vypadá v praxi. Eh, takže teď přejdeme za chvíli k závěrům, jednak z Mezinárodního trestního soudu a OBSE. Kuno eh, J. Tarfusera a Marie Graci Giammarino. Poprosím je, aby se dostavili sem nahoru. Já, já. You want to organize again. It's okay. Děkuji. Teď tedy ještě ty dva příspěvky na závěr a potom doufám, že zbude aspoň pár minut na diskusi, která by se mohla týkat vlastně všech těch příspěvků předchozích a Edith Bauer potom závěrečné poznámky. Takže eh, pan eh, Tarfuser Eh, soudce eh, Mezinárodního eh, trestního tribunálu. Děkuji, paní předsedající, dámy a pánové, děkuji za pozvání na tento seminář, i když ICC, Mezinárodní trestní soud a jeho statut není zmíněn mezi těmi různými právními nástroji v preambuli usnesení EP z 10. února 2010. Já se nejprve pokusím o stručnou analýzu právního textu ICC týkajícího se trestného činu obchodu s lidmi a proto odpověď na otázku, jestli obchod s lidmi spadá do Eh, působnosti ICC není tak eh, snadná k zodpovězení, jak byste mohli čekat. Na jedné straně obchod s lidmi jako takový, doslova řečeno, nefiguruje jako trestný čin ve statutu ICC. Eh, I když se podíváme na seznam trestných činů, Eh, které představují trestné činy proti eh, lidství eh, podle článku 7 odstavec 1, pouze činy podobné a obchodu s lidmi, ale jiné než obchod s lidmi se tam nalézají. Ten článek 7.1c kriminalizuje zotročení, a článek 7.1g také uh, uvádí mezi jinými sexuální otroctví E, cituji, nebo jakoukoliv jinou formu sexuálního násilí porovnatelné závažnosti a konečně e, článek 7.1k představuje klauzuli generalis tím, že do seznamu trestných činů proti e, lidskosti uvádí jakékoliv další činy podobné povahy, které úmyslně způsobují velké utrpení anebo závažné poranění tělu, anebo duševnímu nebo fyzickému zdraví. Konec citace. A tady je ten čin definován spíše svými následky než chováním, které eh, jej představuje. Na druhé straně ale obchod s lidmi eh, je uveden v témže článku 7 statutu. Odstavec 2 nabízí řadu vysvětlení, co se týče eh, významu a dosahu chování eh, uvedeného v odstavci 1. Konkrétně článek 7.2c, eh, který opakuje úmluvu z roku 1926 o otroctví, vysvětluje, že zotročení, cituji, znamená výkon jakýchkoliv nebo všech mocí, které se týkají práva vlastnictví nad osobou a patří sem také výkon těchto eh, pravomocí během obchodu s lidmi, zvláště ženami a dětmi. Konec citace. Navíc skutkové podstaty, to je dokument, který má pomoci nějakým způsobem soudu interpretovat a aplikovat jeho statut. Dále uvádí, že aby mohl existovat trestný čin zotročení, musí takový pachatel, zase cituji, eh, vykonat některé anebo všechny eh, síly eh, vše, všechna práva vlastnictví nad osobou, jako je eh, koupení, prodání, zapůjčení anebo týrání takové osoby nebo osob a nebo je eh, takovým způsobem zbavit svobody. Konec citace. A je tam ještě poznámka pod čarou. K vysvětlení, co se týče skutkových podstat. a myslím, že při eh, eh, při eh, vytváření tohoto právního nástroje se tady ukazuje, že byla malá důvěra tedy v kvalitu soudců, protože ty skutkové podstaty to všechno ještě rozvádějí do větší podrobnosti, co se vlastně tím myslí. A ta poznámka počeru číslo 11 tedy dodává a zase cituji, že se rozumí, že chování popisované v těchto svých podstatách zahrnuje i obchodování s lidmi, zvláště ženami a dětmi. Konec citace. Stejné znění se objevuje v kapitole e, skutkových podstat, které se týkají obchodu, e, které se týkají chování, e, které představuje trestný čin sexuální otroctví. Je potřeba ale doplnit, že jakékoliv chování uvedené v článku 7 se stane eh, trestným činem proti lidskosti pouze, když jsou spáchány jako součást širokého a systematického úspě- eh, útoku proti jakékoliv populaci eh, s úmyslem takového útoku. A takový požadavek se většinou vlastně právní hantýrkou nazývá kontextuálním prvkem trestné skutkové podstaty. Eh, jurisdikce a komplementarita. Jak statut, tak mezinárodní nástroje hovoří eh, o zotročení anebo o obchodu s lidmi jako o zakázaném chování, které, které, zakázaný chování, která jsou vzájemně propojena. Ale, ale liší se, jakým způsobem Eh, vidí vztah mezi těmito dvěma typy trestních činů. Statu považuje obchod s lidmi jako jedno schování, kter- ze kterého se může stát zotročení. Zatímco mezinárodní nástroje hovoří o zotročení jako jednom z typů chování, které může přerůst v obchodování s lidmi. Jinými slovy, obchodování s lidmi je užší než zotročení ve statutu ICC, zatímco to je tomu naopak v mezinárodních nástrojích. Takže toto pouze částečné překrývání může mít důsledky na koordinaci výkonu eh, působnosti na vnitrostátní a mezinárodní úrovni. Je známo, že výkon působnosti soudu se řídí zásadou komplementarity. Preambule statutu zdůrazňuje přetrvávající povinnost států trestně stíhat eh, a vyšetřovat nejhorší mezinárodní trestné činy a soud eh, jedná pouze tehdy, když stát, který by jinak měl jurisdikci nad, tedy co se týče určitého trestného činu, je buď neschopen, anebo neochoten se jí ujmout. Je zcela zřejmé, že kdyby ta kauza se stávala eh, schování, které spadá naprosto jasně do té úzké definice zotročení podle statutu, Mezinárodní trestní soud by měl působnost a pravidla komplementarity by se tady naprosto jasně uplatnila. Co se ale stane, když chování jiné než zotročení, které by ovšem přerostlo v obchod s lidmi v rámci jeho smyslu a široké definice um, tohoto trestného činu v mezinárodních um, nástrojech? To je otázka spíše asi akademická, Eh, protože eh, jinak ta dvě znění jsou opravdu velice podobná. Na každý pád je ale možné postupovat pomocí dvou přístupů. Na jedné straně by bylo možno říci, že obchod s lidmi, tak jak je definován ve statutu, je potřeba chápat v širším slova smyslu, tak eh, než eh, jak je to viděno v mezinárodních nástrojích. Na druhou stranu, v rámci striktního přístupu jakékoliv chování, které vypadne za hranice té úzké definice ve statutu, by jako takové vypadlo z rozsahu působnosti ICC. Tento závěr podporuje i zásada striktní interpretace eh, inkriminujících ustanovení není mým úkolem a ani by to nebylo pro mě vhodné, abych se postavil na tu či onu stranu. Stačí asi říci, že ať už ten přístup bude jakýkoliv, není potřeba debatovat o tom, že minimálně jedno ustanovení v tomto statutu žádá striktní spolupráci mezi vnitrostátní právní působností a, mezina, a působností Mezinárodního trestního dvora také v otázkách, které se týkají obchodu s lidmi. A v článku 93.10 se praví, že Mezinárodní trestní soud by mohl, bude-li požádán, spolupracovat se státy nejen co se týče chování, které představuje eh, trestný čin eh, v rámci jeho jurisdikce, které se eh, stíhají a, e, a vyšetřují na vnitrostátní úrovni, ale také by se to týkalo chování, která předůstají v závažné trestné činy podle vnitrostátního práva toho kterého státu. Jelikož bez pochyby obchod s lidmi, ať už je výslovně uvedeno anebo interpretováno v rámci statutu, představuje závažný trestní čin podle jakékoliv klasifikace, e, je zcela zřejmé, že Mezinárodní trestní soud patří do eh, té množiny institucí, které stojí v čele boje proti jedné z těchto morových eh, rán naší doby, to znamená eh, trestnému činu, který, jak se říká, uráží vědomí lidstva. A proto by bylo dobře odkázat na Mezinárodní trestní soud a jeho statut do preambule všech těch možných eh, mezinárodních nástrojů, které chtějí řešit obchodování eh, s lidmi. Já jsem totiž zjistil za 25 let eh, trestního, trest, trestního soudnictví v Itálii, že spolupráce na všech možných úrovních a mezi všemi možnými institucemi je zcela nezbytná pro účinný boj proti jakékoliv formě trestné činnosti. Děkuji. Thank you very much nyní bych chtěla, bych chtěla požádat o slovo paní Mariu Gracie Giamarano, zástupkyni OBSE. Děkuji, paní předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové, chtěla bych nejprve poděkovat výboru LIBE a také výboru FEM za to, že mě pozvali na dnešní odpolední zasedání a že mi dali příležitost, abych k tomuto významnému semináři také přispěla svou prezentací. Chtěla bych vám říci několik slov eh, o tom, co, eh, čemu se věnuji. Co se týče mé funkce, tak eh, toto, ehm, toto místo zvláštní zástupkyně bylo za, vlastně zřízeno v roce 2003. Celkem máme pověření od 56 účastnických států a chceme se věnovat moderním formám zotročení, holistickým přístupem a také soustředěním na lidská práva. Eh, můj mandát je také průřezový, to znamená, že se v ním, eh, takže se týká všech rozměrů, kterým se věnuje OBSE. A můj mandát se však také soustředí na lidská práva a já se věnuji zejména boji s, proti obchodu s lidmi. My spolupracujeme s vládami jednotlivých zemí, také poskytujeme odborné poradenství a chceme pomáhat vládám k tomu, aby zlepšili opatření a politiky proti obchodu s lidmi. Také provádíme různé průzkumy, různé hodnocení a posuzování. A chtěla bych ještě zdůraznit, že se také e, podílíme na vytváření různých sítí boji proti obchodu s lidmi, kde jsou zapojené různé nevládní organizace a další členové. Příští týden budeme také eh, pořádat konferenci, která se bude soustředit na problém s, se zneužíváním obchodovaných osob pro práci v domácnostech, což je velice také důležitý aspekt obchodování s lidmi, o kterém se možná tolik nemluví a zatím eh, se mu nikdo ani tolik nevěnuje. Já bych se chtěla soustředit zejména na eh, obchodování s lidmi pro účely eh, práce. Je pravda, že v této oblasti eh, nebo že, že tato oblast je takovým ještě neprobádaným územím. A když se zamyslíme nad tím, jak je to s obchodováním s lidmi pro účely práce, je to například zemědělství, potravinářský průmysl, rybolov, stavebnictví a také práce v domácnostech a další oblasti, tak eh, si tak pochopíme, že v podstatě k tomuto obchodu s lidmi dochází v masovém měřítku. Jedná se o masový jev a je to ještě větší jev, než jsme si mysleli a než tomu bylo před několika lety. Eh, můj první komentář zní, je eh, pravda, že mezinárodní společenství vlády se snažili bojovat proti obchodu s lidmi, to je nepochybné. Nicméně ten výsledek je zatím neporovnatelný s tím, jak, do, jakého, do jaké míry narostlo toto obchodování s lidmi. To znamená, je naprosto klíčové, abychom identifikovali mnohem více obětí tohoto obchodu a také musíme stíhat mnohem více pachatelů obchodování s lidmi. Teď vlastně zopakuji to, co řekl Steve Harvey z Europolu. Hovořil o tom, že stále ještě není obchodování s lidmi spojeno s velkými riziky, takže pokud si ti pachatelé eh, provedou jakousi analýzu um, rizika, tak zjistí, že obchodování s lidmi je mnohem lehčí a mnohem výhodnější než jiné druhy trestné činnosti a je to v podstatě nevyčerpatelný zdroj výnosů. A na základě empirických výzkumů se ukazuje, že jsou to obrovské výnosy z této trestné činnosti, minimálně podle Mezinárodní organizace práce. A také už se ví, že tyto výnosy potom financují obchod s drogami, obchod s, se zbraněmi nebo terorismus. To znamená, ty výnosy plynou zase do další trestné činnosti. Je to tedy fenomén, který, kterému se musíme věnovat. Vlastně, jak Steve Harvey již řekl, musíme vytvořit prostředí, které bude mnohem nepřátelštější vůči těm pachatelům a které bude naopak mnohem přátelštější vůči obětem. Na základě zkušeností se ukazují, že jsou zde dvě věci, které jsou pro, nebo že tyto věci jsou propojené. Je pravda, že ochrana obětí je důležitá už z pohledu ochrany lidských práv a standardů této ochrany lidských práv. Některé členské státy, které, a státy, které jsou členy OBSE, tak se ukazuje, že také ochrana obětí je nejlepším způsobem, jak bojovat s nedovoleným obchodem. Chtěla bych ještě připomenout, co řekl můj švédský kolega. Hovořil o tom, že je důležité posilovat důvěru a že tento přístup je zapotřebí k tomu, abychom mohli uh, hovořit, abychom mohli spolupracovat s obětmi obchodu s lidmi. To si samozřejmě žádá Eh, zavedení dobrých eh, politických postupů, dobrých strategií, také to, asi to vyžaduje dobré fungování donucovacích orgánů a také spolupráci mezi donucovacími orgány a nevládními organizacemi. Ještě mi dovolte pár slov k tomu konkrétnímu návrhu směrnice. Tento návrh vítáme. Je to tedy návrh komise a myslíme si, že se snaží o dobrý přístup, také jsou zde určitá novátorská ustanovení i v porovnání třeba s umluvou OSN, která už sama eh, nastoluje vysoké standardy, co se týče ochrany lidských práv. Chtěla bych ještě připomenout, že jeden z nejdůležitějších eh, inovačních prvků tohoto návrhu směrnice je e, myšlenka, že tedy té oběti bychom měli začít pomáhat okamžitě, když máme určité odůvodněné podezření, že tato osoba může být e, předmětem obchodu s lidmi. To znamená, že už v té fázi, kdy teprve předpokládáme, že je to oběť, tak už bychom jí měli začít pomáhat. A to je v podstatě zcela v rozporu s tím, jak je to v běžné praxi v mnoha zemích. Protože v mnoha zemích se musí počkat na rozhodnutí pověřených eh, úřadů, pověřených orgánů a musí tam být konkrétní rozhodnutí, oficiální rozhodnutí a teprve poté začne být té oběti poskytována podpora. Znamená to, že se změní naše politika ochrany. A znamená to také, že ta ochrana se má, e, se má rozšířit na všechny situace, na všechny rizikové situace. Také jste, jste hovořili o e, inspektorátech práce. E, inspektoři pracovních inspektorátů by měli provádět kontroly nejenom na pracovištích, ale také by se měly kontrolovat určité situace Ehm, v nichž eh, se, v nichž jsou tedy migranti, v nichž se nacházejí migranti, protože právě to jsou taková prostředí, kde můžeme často zjistit, že někteří ti migranti byli um, obětí obchodu s lidmi. Dále chci ještě říci, že je zde jedno velice důležité ustanovení té nové směrnice a to je ustanovení, které hovoří o bezpodmí, nebo bezpodmínečné asistenci. Už jsem hovořila o tom, že je zde tedy ustanovení o tom, že se, má, že se tedy bude pomáhat oběti a hovoří se o tom, že tedy již od počátku, kdy je zde určité podezření, že ta osoba může být e, obětí, tak se jí musí poskytovat pomoc bez jakýchkoliv podmínek. Včera zveřejnila rada e, nový text, který také e, který přináší určitá omazení tohoto principu bezpodmínečné pomoci. A já bych chtěla apelovat na Evropský parlament, na, aby tedy se toto zlepšilo. Jsou zde e, velice je tedy důležité, abyste byly jasné indika- indikátory toho, že se bude jednat o bezpodmínečnou asistenci bez jakýchkoliv dalších omezení. Dále chci ještě zmínit další dva body nebo další dvě věci. kde by eh, bylo zásadní, aby také Evropský parlament zasáhl a zlepšil text, který připravila Rada a který včera Rada zveřejnila. Jedná se o extrateritoriální jurisdikci. Myslím si, že je naprosto zřejmé, že obchod s lidmi je prováděn eh, zločineckými skupinami, které nejsou takovými těmi um, typickými uh, organiz, eh, zločineckými organizacemi, které jsou typické třeba pro jich Itálie. Zde jde zej, zejména o různé zahraniční skupiny pachatelů, kteří často působí ze země Eh, eh, vlastně, kteří často působí v jiné zemi, než z níž pochází ty oběti. Je velice důležité, aby všechny země přijaly odpovědnost, aby stíhali tyto zahraniční pachatele, kteří začali působit eh, v tom konkrétním členském státu nebo v jiném členském státu. To znamená, že zde musí být ta extrateritoriální jurisdikce, která, bude, která se bude vztahovat nikoli pouze na trvalé bydliště, ale také na obvyklé bydliště. Další věc, kde by se měla situace zlepšit, je právní poradenství a také otázka právních zástupců. Právní poradenství je nutné již od počátku celého procesu identifikace oběti, protože je důležité, aby oběť mohla činit informovaná rozhodnutí o tom, jak chce eh, se s celou tou situací vypořádat, jak chce postupovat. Také, to týka, také se to týká toho, aby eh, ta oběť byla řádně informována o případném eh, soudním jednání, o trestním jednání, aby také byla schopna žádat o očkodnění. Právní zástupce by měl být nejlépe bezplatný, poskytován a měl by být zcela jistě poskytován eh, dětským obětem. Chci ještě zdůraznit něco, co už zde zaznělo během diskuse. Vítáme, že také eh, máme zde také směrnici o povoleních k pobytu z roku 2004 číslo 89, 81 a my tedy také doufáme, že tato směrnice bude brzy revidována. Je to Eh, je pravda, už to také na to upozornili i jiní panelisté, hovořili velice často o tom, že ty oběti prostě nejsou schopny spolupracovat eh, s donucovacími orgány. A skutečnost, že povolení k pobytu je udělováno podle té směrnice pouze na základě spolupráce oběti s těmito orgány, tak to se stává velkou překážkou k tomu, abychom eh, vyvinuli efektivní politiky boje proti obchodu. To znamená, tato bezpodmínečná pomoc by také vedla k lepšímu eh, vymáhání ochrany lidských práv, také um, by to souviselo se situací migrantů. Ještě mi dovolte zdůraznit eh, um, význam různých monitorovacích mechanismů. Společně s Evropskou unii um, spolupracujeme na různých eh, mechanismech a my také doufáme, že ustanovení v tomto návrhu směrnice napomohou tento postup eh, dále propracovat. Už nechci zopakovat to, co zde zaznělo. Eh, hovořili jste o tom, že je eh, třeba eh, stanovit ochranu dětí jako prioritu. Chtěla bych tedy už pouze říci, že vítáme závěry rady, které se týká nesletilých bez doprovodu. Vítáme také toto, tento návrh směrnice a chtěla bych ještě zdůraznit, že se musí změnit každodenní praxe E, neměly by být žádné automatické postupy, nemělo by se vůbec, e, neměly byste být žádné automatické postupy, e, měli bychom jednat vždy společně s tím dítětem, měli bychom vždy také jednat s nezávislým právním zástupcem dítěte, aby se našlo dobré trvalé řešení. A všechny děti bez doprovodu by se vlastně mohly stát Eh, potenciálně předmětem obchodu s lidmi a proto tomu, proti tomu musíme bojovat. Děkuji. Thank you very much. I think the reality is that we... Děkuji. Já se obávám, že prostě na debatu už není čas. Jenom chci eh, navrhnout, aby poslanci obou výborů, Libe a eh, Žen, mohli předat své otázky písemně. My je předáme našim řečníkům a požádáme řečníky, aby poskytli odpovědi. Jinak eh, tedy za těch, těch několik málo minut by nestačilo na všechny ty otázky, kterých máme tolik. Ale eh, děkuji všem řečníkům a máme tedy několik málo minut na závěrečná slova Edith Bauer, eh, zpravodajky. Edith, pokus se prosím uzavřít. egész hosszú listát írtam föl, hogy mi mindent kellene elmondani. Já jsem eh, sepsala tedy dlouhý seznam toho, co jsem chtěla říct. Především chci poděkovat všem, kteří vydrželi až do konce, všem kolegům, ale také všem expertům, kteří zde prohořili. Když jsme sestavovali program tohoto semináře, tak jsme si mysleli, že za tři hodiny a půl toho stihneme hodně. Mysleli jsme si, že toho času je hodně. A samozřejmě, že bychom mohli mluvit ještě déle. Bohužel nemáme už více času k dispozici. E, nyní nám vyvstal vlastně více otázek a máme více otázek než odpovědí. Ale jedna věc je jistá a jasná pro všechny. Máme obrovskou zodpovědnost a musíme pokročit dále a e, dospět k určitému obratu. Rada Evropy nám zde e, hovořila o e, té dohodě, máme zde také různé články ve smlouvě Lisabonské, ale narážíme hned na jednu překážku. Projekt komise se soustředil jenom na některé aspekty a opomíjí jiné. Zatímco se musíme soustředit na zlepšení pomoci obětěm, obětím. E, zatím tato pomoc není dostatečná. Je třeba také zasáhnout na normativní úrovni e, Kolega z policie hovořil o tom, že máme příliš velkou toleranci, pokud víme, že e, někdo poskytuje tyto služby z domova a stojí málo, tak my jsme ochotni těch služeb posky- e, využívat, i když víme, že jsou ilegální. Je tady celý ten fenomen prostituce a my nad ním přivíráme oči, e, jenom abychom se neodstihli v potížích. Já jsem se účastnila jedné konference Jejíž slogan, jejíž heslo bylo eh, zaujměme eh, zodpovědnost, eh, udělejme všechno pro to, abychom se postavili proti obchodování s lidmi. Každý z nás má určitou zodpovědnost, může snížit tu hranici tolerance vůči těmto fenoménům. Tolerovat se tyto věci nemají, o tom není pochyb vy, kteří jsme zde, máme ještě větší zodpovědnost, zodpovědnost eh, za to, že musíme vytvořit eh, právní opatření, která by měla eh, zasáhnout boji proti tomuto obchodování s lidmi. Děkuji vám všem, děkuji za váš zájem.